to je výbor pro životní prostředí a bezpečnost potraven. Vítám vás. Budete zapojeni do dnešního slyšení stejně jako do něho budou zapojeni členové podvýboru pro obranu. Dovolte mi říci, že podle přílohy 6 jednacího řádu Evropského parlamentu je výbor pro dopravu, zodpovědný za veškerou motorovou dopravu v Evropské unii, za ohromné projekty typu Evropské společné nebe a přepravní sítě a přepravní bezpečnost. Výbor pro dopravu má zodpovědnost rovněž za vztahy s třetími státy a mezinárodní, s mezinárodními dopravními organizacemi. Zvláště v, obr- v oblasti letectví, ICAO a za vztahy v oblasti námořní dopravy. Tam je to prostřednictvím organizace IMO. Chceme se také zaměřovat na oblast sítí poštovních služeb, a já musím říct, že je škoda, že doprava a cestovní ruch spadají do stejné agendy. My jsme se tehdy nepřipojili k návrhu Evropské komise v tomto smyslu, ale pochopitelně spolupracujeme nebo spolupracovat budeme s panem Bretonem, pokud bude jeho nominace tedy potvrzena. Mobilita je naprosto zásadní a má dopad na každodenní život všech občanů Evropské unie, ať už žijí ve městech nebo na venkově nebo v okolí měst. Je to velice důležité téma a proto je třeba zajistit praktickou, schůdnou politiku, která se vypořádá se všemi těmito výzvami výzvami dneška i zítřka. Hovoříme zde o digitálních záležitostech, o životním prostředí, o společenském modelu, s nímž bychom byli všichni spokojeni. Je to mobilita nízko, nízkouhlíková, která bude dostupná a bezpečná. Nezapomínejme na to, že na evropských silnicích dochází v 26 tisících případech ročně k úmrtím. Toto setkání je přenášeno, já tedy vítám všechny, kteří nás sledují prostřednictvím parlamentní televize a prostřednictvím internetu. A mohu říci, že toto slyšení probíhá podle přílohy 7 jednacího řádu. Chceme vyhodnotit dovednosti a schopnosti stát se členem kolegia komisařů, vykonávat tuto činnost, která je součástí pověřovacího dopisu, který vypracovala nová předsedkyně Evropské komise. Chceme hovořit o komunikačních dovednostech, na ty se chceme zaměřit a ještě než začalo toto slyšení, tak eh, výbor pro právní záležitosti řešil otázku střetu zájmu podle prohlášení eh, kandidátky. Dovolte mi v tuto chvíli říct, že nebyl zjištěn žádný problém. Paní Valean se vyjádřila k otázkám, které vypracovala konference předsedů a členové výboru pro dopravu. Odpovědi na otázky byly přeloženy do všech úředních jazyků Evropské unie a byly rozeslány členům. Ještě než dám paní Valean slovo, bude mít 15 minut na vystoupení. Dovolte mi nejprve říci, jak bude vypadat náš program dnešního odpoledne. Myslím si, že paní kandidátka tyto postupy velice dobře zná, protože sama předsedala slyšením tohoto typu. Ale dovolte mi jen schrnout, jak bude dnešní odpoledne vypadat. Nejprve úvodní vystoupení paní kandidátky na komisařku. Vymezený čas je 15 minut, nemůžeme vám dát více. Pak nás čeká 25 otázek členů a tyto budou rozřazeny podle frakcí, včetně nezařazených členů, to stanovila konference předsedů. Poslední kolo to budou, první kolo to budou uh, řečnice za jednotlivé frakce, pak budou vystupovat tě podle velikosti frakcí. Eh, každý bude mít minutu na vyslovení otázky, čas je omezen a paní kandidátka bude mít dvě minuty na odpověď. Následné otázky mohou být položeny okamžitě po přednesení odpovědi. Následné otázky mohou trvat maximálně minutu a paní kandidátka bude mít ještě jen jednu minutu na vyjádření. Dovolte mi poukázat na skutečnost, že následné otázky musí být vždy navázány na odpověď, kterou vyslovila paní kandidátka. V tuto chvíli se již obracím na paní kandidátku, aby se držela vymezeného času a to striktně, jinak budu totiž nucena vypínat mikrofon těm, kteří vystupují. Já vás tuto chvíli varuji. Říkám tedy, že pokud někdo překročí vymezený čas, budu muset vypnout mikrofon. Máme zastoupeny všechny jazyky v tlumočení, každý se může vyjadřovat ve svém vlastním jazyce. Ráda bych vás požádala, abyste nehovořili někdo příliš rychle. Nepochybně všichni znáte postup a já v tuto chvíli již paní kandidátku na komisařku vyzývám, aby se ujala slova a vystoupila maximálně v délce 15 minut a vyjádřila se. Paní Valén, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, je to samozřejmě pro mě velice speciální situace vystoupit zde jako kandidátka na komisařku pro dopravu. Chtěla bych se s vámi podělit o několik postřehů, které jsou podle mého důležité pro komisi a další mandát. Za prvé, eh, výhody občanství EU, svoboda pohybovat se po Evropské unii a studovat po Evropské unii, ty jsou občany ceněny nejvíce. A doprava je velikou součástí e, této myšlenky volného pohybu, propoje lidi a podporuje soudržnost v rámci Evropské unie. Proto je doprava naprosto zásadní, klíčová při rozvoji Evropské unie. Ocitáme se v nové éře e, zrychlené transformace, která přináší nové možnosti, příležitosti a výzvy a bude mojí povinností jako komisařky spolupracovat úzce s Evropským parlamentem a s radou a snažit se o realizaci těchto změn schůdným způsobem. A já bych ráda požádala o vaši důvěru, abych se mohla zasloužit o to, že doprava je koncipována vhodným způsobem pro potřeby Evropské unie. Máme před sebou novou eh, strukturu. Evropská eh, zelená dohoda, Evropská ekologická dohoda musí zajistit přístup k udržitelné a inteligentní mobilitě. Ekologizace musí sloužit občanům, podnikům a naší ekonomice, jak to jen bude nejlépe možné. A jako předchozí předsedkyně výboru Envy vám mohu říci, že Evropská unie se zasloužila o vybudování velice komplexní architektury pro zajištění eh, nízkoemisní ekonomiky. Máme v tuto chvíli před sebou rámec, který se zaslouží o snížení emisí až do roku 2030 to nestačí. Do roku 2050 chceme být uhlíkově neutrální, což znamená, že nás čekají ještě další úkoly. Já se budu maximálně snažit o snížení environmentální stopy v oblasti dopravy a budu se snažit o zlepšení snižování emisí. Toto vše musí být eh, ekonomickým úspěchem, pokud chceme jít ostatním příkladem. Zde existuje několik oblastí, které musíme seřadit podle priorit. Za prvé chci hovořit o bezpečné a udržitelné dopravě. V tuto chvíli máme nej, nejbezpečnější dopravní systém na světě, ale musíme naše do, dopravní bezpečnostní zásady ještě zlepšit. Bezpečnost je naprosto zásadní ve všech oblastech dopravy. Zde nelze nic tolerovat. Jsou to dvě strany jedné mince, ekonomika a bezpečnost. Jedna oblast, oblast vystupuje a to jsou silnice, silniční dopra, eh, silniční, to je silniční doprava. Měli bychom sdílet cíl eh, do roku 2030 snížit počet úmrtí na polovinu. Já se o to maximálně zasadím, včetně přesvědčování ministrů eh, i sektoru samotného, který buduje dopravní sítě a já bych ráda, abyste podpořili tento můj požadavek. Dále potřebujeme bezpečnou a udržitelnou mobilitu. Chceme snížit emise o 90%, ovšem pokud budou pokračovat stávající opatření, tak se dostaneme pouze na 20%, proto je naprosto zásadní, abychom uh, se zasadili o opatření ve třech oblastech. Za prvé, pobídky pro správné spotřebitelské volby, zlepšení efektivity v rámci celého dopravního systému a za třetí, zlepšení aktualizace alternativních paliv a systému alternativních paliv. Chceme se zaměřit na leteckou dopravu. Je to součástí mého pověření, mého poslání chceme rozšířit eh, systém obchodování s povolenkami z letecké dopravy i na námořní dopravu. Obecně řečeno by to měli být uživatelé, kteří platí za své cesty, ne celá společnost. Je potřeba se zamyslet nad dalšími alternativními variantami. Jinak totiž by změny byly na úkor znevýhodněných skupin, což je nepřijatelné. Já bych ráda se zasadila o mobilitu jako službu, kdybychom se vynasnažili, aby se jednalo o dostupnou variantu používání osobních vozidel. Měli bychom se zamyslet v prvé řadě nad emisemi. Naše lety jsou zbytečně dlouhé. Eh, chci pracovat na eh, realizaci společného evropského nebe. Není to jenom otázka znečišťování, ale také chceme, aby eh, naši občané už nestráceli čas a peníze dlouhým cestováním. Chceme, aby všechny způsoby dopravy byly udržitelné, což znamená, že chceme nejen zlepšit naše standardy, ale chceme i eh, navrhovat další možnosti. Proto chci podpořit partnerství s odvětvími jako součást Evropské ekologické dohody European Green Deal. Měli bychom přestat hovořit o nepřátelství mezi oblastí dopravy a oblastí boje proti změně klimatu. Na tom bychom měli zapracovat. Budu spolupracovat s členskými státy a investory na vytvoření veřejně dostupné eh, sítě eh, nabíjení elektrických automobilů. Chcete se také zaměřit na leteckou a námořní dopravu, čímž celé odvětví získá možnost posunout se rychle dál k dekarbonizaci. A chci také se věnovat inteligentním ekosystémům. Být inteligentní to je eh, něco, co jde ruku v ruce s efektivitou. Musíme se zasadit o to, aby doprava byla bezpečnější, ekologičtější a dostupnější. Občané chtějí být neustále propojeni prostřednictvím technologií. Mají právo na to, aby využívali všech těchto vymožeností. Integrované cestování, eh, to je jenom jeden z prvků, na který můžeme upozornit, který můžeme nabídnout eh, spotřebitelům a my bychom rádi, aby zákonodárce tyto eh, možnosti dále rozšířil. Podniky budou pracovat na této věci a nepochybně se nám podaří eh, tento trh vytvořit. Já bych ráda, aby Evropská unie byla nadále v popředí těchto snah, abychom se zaměřili na plavidla, eh, letouny eh, a jiné inteligentní způsoby dopravy. Inovativní inovace to je kolektivní činnost a já Věřím v to, že musíme zapracovat eh, na této věci se všemi zúčastněnými subjekty v odvětví. Já jsem se o to zasazovala i v minulosti ve své původní roli a budu tak činit i nadále. Výzvy existují, já budu prioritizovat investice do automobilového průmyslu tak, aby tento ekonomicky uspěli. Jsem pro inkluzivní mobilitu v oblasti dopravy chci, aby pracovníci byli dostatečně vyškoleni pro budoucí pracovní uplatnění, chci rekvalifikace pro ty, kteří budou vyřazeni díky automatizaci. Automatizace přinese veliké změny, ale nesmí být na úkor lidí. 11 milionů lidí na nás spoléhá, protože pracují v tomto průmyslu a já podpořím spravedlivou transformaci dle potřeb. Tyto pracovní příležitosti musí být atraktivní pro všechny, včetně mladých. Musíme je přelákat do daného sektoru a já bych ráda využila platformy eh, ženy v dopravě. Vidím zde veliký potenciál, pokud jde o promítání genderového hlediska do dalších oblastí. A svoboda pohybu je právem všech bez ohledu na příjmy a zvláštní požadavky. To znamená, že i cestující s omezenou mobilitou musí mm, mít zajištěny odpovídající podmínky. Tato oblast musí být dostatečně propojena, každý má právo spoléhat na zajištění dostatečné bezpečnosti. My, Evropa má v tuto chvíli velice dobře upravena práva cestujících, ovšem i na této oblasti musíme dále pracovat. Dále budeme hovořit o investicích, protože všechny projekty si vyžádají veliké velké investice. Za prvé chci říct, že rozpočet pro rok 2020 je velice důležitý, protože to je přemostění k dalšímu víceletému finančnímu rámci. Toto zajistí kontinuitu. Connecting Europe, to je pro mě nejhodnotnější příspěvek práce tohoto parlamentu. Já jsem na tom pracovala s kolegy a snažila jsem se o to, abychom zavedli nejdůležitější nástroj v oblasti telekomunikací a dopravy. A v tuto chvíli již eh, financujeme dokončení stávající sítě, dokončuje se, co chybělo. Já jsem byla proti škrtům v víceletém finančním rámci a mohu se vám, mohu se před vámi vyjádřit v tom smyslu, že budu stejně postupovat i v budoucnu. Dopravní infrastruktura je zcela zásadní pro zajištění evropské obrané strategie. Není možné opomínat tuto otázku v případě, že hovoříme o dopravní infrastruktuře. To je velice důležité, je to veliká příležitost pro Evropskou unii, musí to být řešeno a postihnuto strategicky, globálně. Vize nové předsedkyně je geopolitická. Chceme zajistit a pokračovat ve vícestrannosti Evropské unie. V oblasti dopravy to znamená, že Evropa musí být uzlem pro další oblasti, pro sousední oblasti, ale i celosvětově z hlediska celého řetězce, to je velice důležité z hlediska konkurenceschopnosti. Celosvětový obchod se vyžádá rovné podmínky, pro nás to znamená, že je zde možnost toto uchopit jako normu. Chceme konkurenceschopnost posílit v rámci jednotlivých organizací, jako je IMO a IKO. Chceme pracovat na bezpečnosti, zajištění životního prostředí a ochraně hospodářské soutěže. Vyváženost našich ambicí a našich ambiciozních závazků s tím, že se snažíme zmírnit dopady změny klimatu, to je naprosto zásadní. Zde se v oblasti mobility objevují nové potřeby. Máme zde potřebu spravedlivé a, a exklu, uh, inkluzivní dopravy. To je pro nás veliká výzva, na které musíme společně zapracovat. A já vím, jak je to důležité. Působila jsem zde 12 let spolupracovala jsem s komisí a vím, jak je důležité, aby komisař budoval na svých zkušenostech z Evropského parlamentu. Já se mohu vyslovit v tom smyslu, že budu s vámi spolupracovat, budu se s vámi eh, radit o nových projektech. Uvádím tedy naše společnou vizi a žádám o vaši podporu, tak abychom se mohli společně vydat na tuto cestu. Mnohokrát vám děkuji. Merci beaucoup pour euh, cette euh, déclaration de Děkuji vám za mm, tento úvodní projev. A nyní začneme s prvním kolem otázek. Prvním řečníkem bude Sven Šulce jménem EPP. Prosím, máte slovo. Vážená paní kolegyně Valeán, moc krát děkuji za vaše první dojmy ohledně toho, co nám chcete předložit v následujících letech. U dopravního portfolia máme tu čest s velice důležitou oblastí, kde je mnoho možností tvořit legislativu na evropské úrovni a vy jako dlouholetá kolegyně, která jste poslankyní od roku 2007, víte, že v minulém legislativním období jsme projednávali celou řadu eh, kontroverzních věcí a eh, to úspěšně. Ursula von der Leyen, vy jste zmínila, eh, ta klade pozornost na nový zelený díl a rovnou řekla, že poměrně rychle bude předkládat texty. A to se týká i oblasti dopravy. Je to tedy velká velké úsilí. Mobilita je, třeba, mobilita je služba, je třeba ji chápat jako takovou a ty mobilitní služby by mohly být poskytovány mnoha různými poskytovateli a vznikla by tak multimodální eh, kombinovaná nabídka služeb. Eh, příkladem v Evropě je město Helsinki. A teď se dostávám k otázce. Zajímalo by mě, jaké legislativní iniciativy si umíte představit konkrétně pro tuto oblast, která by tuto oblast posílila a která by přidala svůj příspěvek k zelenému dílu. Paní Valean, máte dvě minuty na odpověď. Tak ta první otázka se týká přímo Evropského zeleného dílu, protože to je to, co máme nyní před sebou. Já na úvod promluvím obecně. Jsem si jistá, že se dostaneme do detailů, že eh, budeme mít ještě hodně otázek. Eh, já si velice vážím toho, že teď máme integrovaný přístup v zeleném dílu, protože v tomto dílu musí být zapojeny všechny strany. Chceme zmírňovat klimatické změny, chceme vyvíjet udržitelnost a snížit ekologickou stopu dopravy. Přitom musíme uchovat konkurenceschopnost průmyslu, a chceme být také sociálně udržitelní, což znamená, že potřebujeme integrovaný přístup s opatřeními pro všechny zainteresované strany, abychom uspěli. Pokud budeme řešit pouze jednotlivé bloky neintegrovaně, tak samozřejmě naše úsilí nenaplní svůj plný potenciál. Vy jste zmínil, pane Šulce, že mobilita je služba. A v rámci naší budoucnosti eh, to vypadá velice slu- eh, slibně, mobilita jako služba. Eh, myslím si ale, že je potřeba se lépe podívat na to, co je to vlastně mobilita jako služba a stavět na tom, protože existuje několik projektů, několik ideí a je potřeba se pořádně podívat na to, jak jaký typ rámce nebo jakou legislativu můžeme vytvořit pro mobilitu jako službu v budoucnu. Musí být multimodální, jak jste správně zmínil. To je naprosto zásadní v Evropském zeleném dílu. Pokud chceme snižovat ekologickou stopu a emisní stopu, tak rozhodně musíme investovat do multimodality. Do multimodální dopravy. To je naprosto zásadní. Děkuji. Pane Šulce, máte slovo na jednu minutu. Já mám pak ještě doplňující otázku, poměrně krátkou. A sice, když pomyslíme na venkovské oblasti, které mají velice nízkou hustotu zalidnění, tak i tam máte v úmyslu prosazovat legislativně nějaké věci, nejenom zelený díl, ale celkově, jak tam posílit dopravní infrastrukturu a podobně? Paní Valean, prosím. Já mám ve zvyku rychle příliš rychle mačkat tlačítko mikrofonu. Eh, odlehlé oblasti. Ty jsou z dopravního hlediska velice důležité a život tamních obyvatel závisí na naší práci na konektivitě. Takže tohle je nesmírně důležité téma pro všechny oblasti těžko přístupné a eh, odlehlé. Je potřeba Eh, rozšířit silniční síť a posílit roli eh, letišť a přístavů eh, na místní a regionální úrovni, a to samozřejmě v rámci pravidel pro státní pomoc a hospodářskou soutěž. Není potřeba duplikovat struktury tam, kde nejsou dostatečně využívány. Musíme si ale uchovat k dispozici všechna opatření, protože konektivita je právo občanů, kteří tam žijí. Děkuji. Pan Danielson na dvě minuty, prosím. Na jednu minutu, pardon. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní designované komisařce za její úvodní projev. Jedna věc, kterou dostatečně nezdůrazňujete ve svém mission letter, ale také v písemných odpovědích na naše otázky, to jsou pracovní podmínky a sociální standardy těch, kteří pracují v dopravním sektoru. Dnes národní a evropská regulace vytváří situaci, kdy pracovníci v dopravě jsou nuceni si konkurovat s co nejnižšími platy a pracovními standardy, což je samozřejmě z principu nepřijatelné a zároveň to podkopává ten sektor jako takový. Dnes máme obrovský personální problém v dopravním sektoru ve všech členských státech. Pro ne, frakci SD je jasné, že dobré pracovní podmínky jsou klíčem pro budoucnost evropské dopravy. Takže jakožto komisařka za dopravu, jaké konkrétní konkrétní strategie eh, budete navrhovat, abyste zlepšila pracovní podmínky eh, v dopravě v celé Evropě? Děkuji. Děkuji, pane Danielsone, za tuto otázku. Eh, já si myslím, já jsem se o tom zmínila stručně ve svém úvodním projevu samozřejmě, protože jsem neměla čas na detaily. Ale domnívám se, že chceme-li uspět s našimi strategiemi, Pak musíme získat podporu lidí. Doprava je o lidech. Doprava to jsou lidé. Kvůli lidem doprava existuje. Pro lidi a s lidmi. Takže máme tu potom kategorii pracovníků v tomto sektoru a potom tu máme samozřejmě uživatele. Musíme si tady dávat veliký pozor, a promítat jejich potřeby do našich strategií, protože jinak zjistíme, že to vytváří problémy a společenské společenskou nespokojenost. Když vytváříme podmínky pro pracovníky v tomto systému, tak já vím, že jsou tu nedostatky a vím, že lidé mají strach, že změny, které přináší inovace, digitalizace a automatizace, ohrozí jejich pracovní místa. A my musíme dělat to, že na jedné straně musíme najít správné strategie, aby tento dopad nebyl negativní. Musíme rekvalifikovat a využívat stávající finanční nástroje na financování této rekvalifikace pracovníků a zejména musíme vysvětlovat. Musíme vysvětlovat lidem a získat jejich podporu, aby se nebáli, že budoucí moderní doprava znamená, že někdo přijde zkrátka. K tomuto přístupu se velmi hlásím a budu navazovat na práci, která už nyní probíhá. Vím, že předcho- vím, na čem pracovala předchozí komisařka a ostatní a parlament a jsem si naprosto jistá, že společně můžeme přinést pracovníkům v dopravě něco konkrétního. Děkuji za tuto odpověď. Já bych vás ale poprosil, abyste už dnes byla trochu konkrétnější a rád bych vás upozornil zejména na letecký sektor. Jak víte, tak studie od samotné komise Eh, jasně ukázala na celou řadu pochybných praktik, které podkopávají pracovní standardy a narušují hospodářskou soutěž v letectví. Takže já bych byl rád, kdybyste odpověděla konkrétněji na dvě otázky. Za prvé, jak hodláte zajistit dodržování současných eh, eh, společenských a legislativních pravidel v letectví a za druhé, což je důležitější, plánuje to novou legislativu o sociálních podmínkách v letectví v rámci širšího balíčku letectví a budete se konkrétně zajímat například e, e, zneužíváním certifikátu sociálního zabezpečení, falešnými živnostníky, e, schématu, kdy jsou piloti placení podle počtu letů a tak dále. To jsou praktiky, které dnes existují v letectví. Letectví to je sektor, kde panuje značná konkurence. Je to sektor, který je zásadní pro dopravu v Evropě a pro biznis jako takový. Profese v tomto sektoru jsou velmi vážené a ceněné, ale teď hrozí zejména to, co jste zmínil, tedy nekalé praktiky tvrdé pracovní podmínky a tím získávají profese v tomto sektoru negativní image, což znamená nedostatek pracovníků, A víme, že jsou tu určitá specifika, pokud jde o náklady na piloty. Na liberalizovaném trhu existují různé obchodní modely, které mohou eh, navádět k ne- zákonným praktikám nebo k nesprávným obchodním modelům. Potřebujeme, aby všechny členské státy byly na naší straně a právě tak eh, aerolinky eh, a asociace pilotů a další eh, strany. A myslím si, že se nám podaří dosáhnout pokroku v letectví, pokud všichni vyvinou společné úsilí. Prosím, už končete, paní Valeán. Já Mohu říci, že učiním všechna nutná opatření, legislativní i jiná, k tomu, abych řešila veškeré tyto nedostatky, eh, které byly zmíněny. Děkuji. Pan Bauza má slovo na jednu minutu. Já budu mluvit španělsky. Paní rezignovaná komisařko, vy jste předložila několik údajů, které jsou velmi výmluvné. A za rok v roce 2000 osob, pasažeři v letectví eh, celkem museli snášet 19 000 minut spoždění a z toho plyne, že e, je e, ta situace nyní ještě mnohem horší. Při nejmenším 70% spoždění je způsobeno problémem kapacity ve vzdušném prostoru. Obrovská fragmentace našeho nebe brání tomu, aby e, letecký sektor rozvinul svůj plný potenciál. Úplně integrovaný vzdušný prostor by mohl uspořit asi 5 miliard euro ročně. 18 milionů tun CO2 se nyní zbytečně vypouští vypouští do ovzduší. Takže paní rezignovaná komisařko, já bych vám chtěl položit následující otázku. Budete komisařkou, která jednou provždy dokončí zřízení jednotného evropského nebe? Jednotné evropské nebe je naprosto zásadní, a to právě z těch důvodů, které jste uvedl. Nejdůležitější je právě ta nízká kapacita vzdušného prostoru. Nemůže biznis růst, jestliže vzdušného prostoru je příliš málo. Takže je potřeba nakládat s ním inteligentně a přesně o to se snaží jednotné evropské nebe. A myslím si, že se snahou pana Marinesku eh, máme na stole velice dobrý návrh za parlament. Ten je v radě zablokovaný, ale já doufám, že se situace vyřeší v nejbližší budoucnosti. Protože jinak nemáme dostatek vzdušného prostoru a z toho plynou všechny ty externality, které jste zmínil, jako více emisí, delší spoždění a tak dále. Takže celkově za to ano, chci být tou, kdo odblokuje tuto legislativu a dá leteckému sektoru to, co naléhavě potřebuje, tedy jednotné evropské nebe. Děkuji za tuto odpověď, paní rezignovaná komisařko. Nám se líbila tato odpověď. Jak velice dobře víte, tak budoucí vztahy EU se Spojeným královstvím v letectví mají dopad na letiště v Gibraltaru, což je naprosto zásadní pro Španělsko a samozřejmě i pro Evropskou unii. Letiště v Gibraltaru je na území, které Španělsko neuznává za britské území. Je to tedy zásadní otázka pro náš stát a i pro budoucí komisi, až dojde k Brexitu. Už, celé, už celá léta se snažíme o spravedlivou dohodu o sdílení tohoto letiště a to je zásadní eh, pro rozvoj Gibraltaru i jeho okolí, pro přepravu cestujících i zboží. Eh, dohoda o Brexitu, eh, by, která by sdílela toto letiště, by byla ku prospěchu oběma stranám. Takže já se vás ptám zcela jasně. Budete vy, potažmo komise, bránit zájmy Španělska, pokud jde o Gibraltarské letiště? Děkuji. Ano, tohoto ožehavého tématu jsme si všichni vědomi, letiště Gibraltaru. Já stále doufám, že v budoucnu najdete co nejlepší způsob, jak úspěšně spolupracovat mezi oběma zeměmi. A momentálně, protože jste to uvedl v kontextu Brexitu, tak samozřejmě není pochyb o tom, že až eh, Brexit, až k Brexitu dojde, já budu komisařkou států Evropské unie. Děkuji, pan Kov má slovo. Paní Valean, jsme ve stavu klimatické nouze. Musíme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a to s průběžnými cíly snížení o, příjmení, o, o, pří, o při nejmenším 55% do roku 2030. Nicméně emise z dopravy vzrůstají, čímž ještě vyostřují ten stav klimatické nouze. Takže pokud jde o projekty e, dopravy, které nejsou e, klimaticky šetrné, podpoříte je? V nedávném rozpočtovém stanovisku stanovisku výbor TRAN opakuje, že předběžná dohoda o nařízení o zřízení programu InvestEU obsahuje obecné ustanovení, které platí pro, všechno, pro všechny finance na dopravu, že projekty, které nejsou v souladu s dosažením klimatické neutrality, nebudou způsobilé pro podporu a že finanční a investiční operace budou podléhat screeningu, aby se posoudilo, jestli mají dopad na klima a pokud ano, měly by podlehat nějakým klimatickým testům. Můžete tedy se postarat o to, aby takováto ustanovení platila pro všechny finance na dopravu. Je to zásadní, chceme-li dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050 i všech průběžných cílů. A to zejména vzhledem k dlouhodobému investičnímu horizontu většiny dopravní infrastruktury. Když hovoříme o klimatu a emisích, tak eh, samozřejmě, jak víte, tak tohle je samotné jádro našich eh, budoucích strategií. Eh, já hodlám do konce příštího roku, budu-li potvrzena, předložit strategii udržitelné a inteligentní mobility. A otázka financování projektů je v tomto kontextu samozřejmě velice důležitá. Hodně se debatovalo o tom, co to přesně znamená a jak to nejsprávněji dělat, jak nejsprávněji finančně podporovat projekty, a co je potřeba k tomu, abychom motivovali zelené projekty, pokud jsem pochopila vaši otázku správně. Pokud je o snižování emisí, tak když se vezmeme například Connecting Europe Facility, tak tam už nyní vysoké procento projektů je zelených. Protože mám dojem, že téměř 80% té finanční obálky jde na zelené projekty. 71% na železnici, 6% na vnitrozemskou vodní dopravu. Takže jsme svým způsobem na správné cestě. Diskutujeme samozřejmě o možnosti zelené banky. Evropská investiční banka už nyní má kritéria pro udělení finanční podpory a ta by se v budoucnu mohla redefinovat nebo transformovat. To je ale práce pro více komisařů, pro celou komisi, identifikovat, jaká přesně kritéria by měly plnit udržitelné projekty aby byly financovány. Pokud jsem tedy správně pochopila vaši otázku a odpovídám na ní. Ano, vidím, že říkáte, že jsme tak nějak víceméně na správné cestě, ovšem ta realita je taková, že emise skutečně rostou zásadním způsobem a doprava je právě jedním z těchto sektorů. A než se teda vrátíme k oblasti letectví, o který už se zmínili ostatní kolegové a kolegyně. Vy jste se zmínila v písemných, v písemných odpovědích o tom, eh, že jednotné eh, nebe povede k 10% eh, redukce emisí. Ovšem tím pádem snad možná to bude mít sice větší prostor pro letadla, ale i více letadel. To znamená, že to vlastně může mít opačný dopad a bude více emisí. V podstatě bychom v realitě měli spíše létat méně. Neměla by komise snížit a nezvýšit počet těchto letů spíš ve prospěch nějakých udržitelnějších modelů, udržitelnější dopravy. Kolegové se o tom určitě ještě zmíní. Abyste zajistila to, že ten princip znečistovatel platí, se bude aplikovat i na odvětví, eh, let, no, odvětví letectví, například eh, na letecký benzín, zdaňování a tak dále. Franz Timmermans o tom hovořil. Víte, já skutečně dvě minutky, to je opravdu krátká doba, abych odpověděl na všechno, takže bych vám pouze chtěla říct, že na dekarbonizaci dopravy máme všechna možná opatření, účinnost eh, vozidel, alternativy, mm, alternativní paliva, efektivita celkového systému a tak dále. Čili vy jste se zmínil o jiných typech dopravy, železnice, samozřejmě, železnice, to bych mohla říct rovnou, že je v jádrem udržitelného, udržitelné dopravy. Musíme do toho investovat, musíme investovat do multimodality. A já ano chci, aby hlavně nákladní doprava šla co nejvíce přes železnici. U letectví ekonomický růst potřebuje prostě větší kapacitu, to je otázka trhu a já bych chtěla podpořit konkurenceschopnost našich odvětví, pohyb eh, zboží, lidí a tak dále. Čili já, já nemohu říct, že bychom šli cestou menšího počtu letu, ale spíše být efektivnější, udržitelnější, nalézt efektivnější systémy řízení, dopravy. A pokud jde o zdanění leteckého benzínu, tak eh, tam je to jedna z možností, jistě ovšem mělo by to být eh, součástí mm, všech těch balíčků opatření karbonizace celého sektoru, ať už tržních nebo netržních. Eh, děkuji, že jsem mohla dokončit tuto otázku. Odpověď na ní děkujeme vám. Rovněž říká paní předsedající a nyní pan Kampos máte jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vítám mezi námi paní Valán. Já mám trošku obavy ohledně nákladů toho nového zeleného dílu, především dopad, který to může mít na malé a středně velké podniky, dopady na pracující v těchto sektorech, v logistice, v dopravě, přece již je určitá konkurenční nevýhoda, a to zásadní nevýhoda ve srovnání se společnostmi, které nepodléhají našim pravidlům v jiných částech světa, čili tato situace sociálního dumpingu zde již existuje a především teda pokud jde o naše pracující, pokud jde o celkovou Evropskou unii, my jsme ve výboru transport tomu věnovali hodně prostoru a otázka zní, co uděláte, paní komisařko, jako komisařka, abyste ochránila právě tyto biznesy, nebo když se podíváme na silniční dopravu a ostatní typy dopravy, které mají rozhraní s přístavy a přístavními zařízeními, čili no, já si myslím, že ty náklady mohou ohrozit tento nový díl. Odpověď? Podpora biznisu celého tohoto sektoru je zásadní pro podporu v rámci celé EU, protože víte, že v této oblasti poskytování služeb je zásadně to líder a my to musíme podporovat, musíme se snažit o vývoz našich norem, standardů do jiných částí světa. Máme zde dohody, máme zde konkrétní pravidla, která musí být uplatňována, ale zároveň mít rovné hrací podmínky pro podniky a ty, kteří se snaží být součástí našeho trhu. Právě proto musíme neustále uh, hodnotit implementaci, jakmile vzniknou problémy, řešit je okamžitě a to bude kontinuální součástí mé práce. Přístavy, námořní doprava, obrovský biznis pro Evropu. Musíme to chránit, skonsolidovat, aby to byl sektor udržitelný, zelenější, ale zároveň to musí být součást pozitivního řešení, aby to bylo konkurenceschopnější, ale zároveň zelenější odvětví, potřebujeme prosazovat eh, striktnější mezinárodní dohody, pokud jde o konkurenceschopnost, máme zde pravidla osvědčené praxe, konkrétní pravidla, která se mohou uplatnit v případě problému. Ano, všechny třetí země a jejich aktéři musí respektovat eh, naše pravidla na našem trhu a komise. To je naším úkolem, je zajistit, aby to skutečně tak zůstalo i do budoucna. děkuji za odpověď, paní Valeán, ale nyní konkrétně k tématu, které vám jistě leží na srdci kolegům, kteří se budou zabývat vnitřním trhem, je budoucnost přístavů. Panují zde různé názory ohledně orgánů těchto přístavních je zde model severský, naopak italský, který eh, na ně nahlíží jako na orgány veřejného sektoru spíše. A tím se dostávám i k zdaňování jejich aktivit a proto těchto orgánů přístavních. Proto je možné nějak integrovat tyto dva systémy a ne, abychom penalizovali přístavní zařízení Jižní Evropy. Skutečně vás mohu ujistit o tom, že nechci penalizovat vůbec nikoho, my v Evropě prostě musíme být sjednocení, musíme spolupracovat, musíme spolu dělat obchod, tak aby z toho měli benefit eh, všichni v Evropě žádný antagonismus mezi jednotlivými částmi Evropy osobně nevidím a pokud tam cokoliv takového je, tak na to musíme reagovat a odstranit to. Nejsem si vědomá ohledně této odlišné situace na severu a jihu Evropy. V oblasti přístavu ovšem, co vím, je, že by měly přístavy hrát větší roli v naší budoucnosti v oblasti udržitelného rozvoje námořního sektoru. Přístavy jsou důležité pro biznis, ale zároveň víme, že to má dopad na životní prostředí, na emise a to musíme řešit. Víme, že Zároveň je to strategický bod s ohledem na multimodalitu Evropy, proto přístavy musí být utržitelnější, musí být ziskovější, musíme se snažit, aby byly neustále profitabilní, no a lépe je integrovat i s jinými typy dopravy. Děkujeme, říká paní předsedající. Pane Zile, máte slovo na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, a vítám paní Valean v našem výboru. Nejprve za EK, EKR bych chtěl říci, že pokud jde o jednotný trh a boj proti protekcionismu, můžete na nás spolehat. Pokud jde o um, Creating Euro Facility, tak tam samozřejmě Connecting Euro Facility, ta je nesmírně důležitá, že budete bojovat za tato čísla, propojení mezi jednotlivými zeměmi, především pokud je o projekty v oblasti dopravy. Proto se chci zeptat, zda hledáte nějaký kompromis ohledně mobility, ohledně kohezních fondů, ohledně Connecting Europe Facility, tohoto nástroje, jakým způsobem chcete propojit Evropu v tomto ohledu. A s ohledem na to, co jste řekla, budeme sice mít méně eh, letů, ovšem je zde mnoho zemí, které nejsou po železnici propojeny s jinými zeměmi, čili jste připravena se podívat na všechny tyto drobnosti, ve kterých může být právě ten problém ještě předtím, než bude finalizován další víceletý finanční rámec. Pokud jde o sítě TNT, tak to je zásadní projekt. Samozřejmě, že jsou zde určité, určitá spouštění v těchto projektech, ale my to budeme řešit. V roce 2001 budeme revidovat hlavní směry, v této oblasti. Vím, že je tam závazek zlepšit, upgradeovat tuto oblast. Čili když se podíváme na mapu Evropy, je zde obrovský rozdíl konektivity mezi východem a západem. To ano. A já vím, že občas, když už máme všechno, tak si řekneme, ano, my jsme takovou zkušenost měli třeba v minulosti a toto už nemáme dělat a tak dále. Ovšem východní Evropa by měla být podporována v, v tvorbě komplexní klíčové sítě. Musíme to dělat inteligentním způsobem, jak když jsem poprvé vůbec uvažovala o tomto nástroji Connecting Europe Facility, tak byly ty synergie mezi jednotlivými sektory, aby to bylo něco opravdu inteligentního, abychom byli schopni mobilizovat různé nástroje a využívat okamžitě digitální řešení eh, v dopravě. Čili ano, řekla bych, že synergie s jinými sektory, dokončení klíčové infrastruktury asi tě podpora východních zemí, kohezní prostředky i vrát, i díky tomuto nástroji nám mohou po, pomoci propojit všechny části Evropy. Samozřejmě, že železnice nejčišším způsobem dopravy v této oblasti a tam bychom měli investovat mnohem více do projektu právě z tohoto sektoru, právě do těchto sítí. Především mám na mysli železnici. Děkuji, říká pan Zile balíček mobility 1 a 2, na tom jsme pracovali, jak víte. U nás v našem výboru je tam šest premiérů periferních zemí, kteří se věnovali tomuto mm, balíčku a kvůli kterým bohužel se ten balíč, balíček neprošel. Možná, než se ujmete úřadu, tak ta situace bude jiná. Ovšem jak se díváte na výsledky tohoto procesu? Budete dělat nějaké hodnocení, eh, dopadové studie, bude-li potřeba něco udělat, tak to potom samozřejmě uděláme. A pokud jde o dvojku, tento balíček, tam jsem byl já s pravodajem a eh, první slyšení si se tam proběhlo Ovšem, pokud byla to iniciativa paní Bulc původně a na radě zatím je to nějak zablokováno, čili jste schopna nějakým způsobem zareagovat, aby došlo k pohybu v této oblasti, protože jinak to tam bude tímto způsobem neustále ve slepé ulice. Děkuji. Pokud jde o balíček mobility, ten musí být samozřejmě schválený. Nesmíme zapomínat na to, proč jsme ho vůbec navrhli, protože potřebujeme velice kvalitně fungující vnitřní trh a zároveň mít kvalitní služby, pod podmínky pro pracovníky v tomto sektoru a tak dále. Čili je zásadní, aby ten balíček byl schválený a já doufám, že tomu bude co nejdříve, možná ještě než se ujmu svého postu. Na druhé straně bych ráda řekla, že vlastně u každého kontroverzního, legislativního, nového tématu. To musíme hodnotit, musíme zhodnotit, jakým způsobem ta legislativa funguje společně s vámi, to prodiskutovat, no a podívat se, zda je tam nějaká možnost zlepšení či uplatnění dodatečných opatření, to je první otázka. Aut, u autokaru, um, autobusu, ano, tam je to velice důležité, když se um, využije více tato oblast, tak to znamená veliký benefit a užitek, protože to zároveň může zredukovat eh, počet pasažérů jiných typů silni, eh, jiných prostředků silničních eh, dopravy, čili tím zredukujeme dopad na životní prostředí. Určitě. Děkujeme. Děkujeme a paní Kuntura má slovo. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi rovněž poděkovat paní kandidáce na komisařku za její velice výstěžné úvodní vystoupení. Přednesla jste ambiciozní program, hovoříte o integraci evropské dopravní sítě, hovoříte o návaznosti této sítě na Evropskou zelenou dohodu, hovoříte o prioritách které vnímáte jako nejdůležitější. Já se chci zamyslet nad tím, jak toto všechno rozpracovat. Chcete integraci různých způsobů dopravy? Jak to ovšem zaručit, že vše proběhne, aniž by došlo k vyloučení zranitelných sociálních skupin? aniž by došlo k vyloučení odlehlých oblastí, ostrovů a tak dále. To totiž všechno bude velice finančně náročné a je často složité najít způsob financování. Jsou zde komunity lidí žijících na ostrovech, zde jsou náklady dopravy pro tyto lidi ohromné. Jak postupovat vůči zranitelným skupinám obyvatel? jak je ochránit před nepříznivými dopady. Děkuji. Já se domnívám, že toto všechno jde ruku v ruce. Samozřejmě potřebujeme různé eh, způsoby dopravy. Musíme věnovat čas a energii a finance tomu, abychom dosáhli svých cílů. Tohle je naše moderní budoucnost, která bude ku prospěchu všech podnikatelských subjektů kteří budou, které budou schopny se přemysťovat rychleji, kvalitněji a levněji. Máme zde odlehlé oblasti, ano, zde máme možnost vodní dopravy a vzhledem k tomu, že jste z Řecka, tak víte, jaká je situace v Řecku, kde je spousta ostrovů. To je opravdu zásadní problém. Na adresu těchto osob bych řekla, že zde je zcela zásadní propojenost. Musíme do daných oblastí udržitelným způsobem investovat tak, aby ta propojenost byla zajištěna. Řecko je turistickou destinací, ale zároveň musí být vše zajištěno udržitelným způsobem. My do propojenosti konektivity investovat budeme, ale já už jsem říkala předtím, že předpokládáme, že regionální a místní přístavy a letiště budou potřebovat další podporu i v rámci politiky hospodářské soutěže Evropské unie. Musíme to nějak zvládnout a rozhodně budeme celou tuto oblast nadále podporovat. Děkuji. Bez mikrofonu. K znečištění znečištění plavedly. Eh, to je téma, které se týká zvláště přístavu. Myslíte si, že je šance situace zlepšit? Myslíte si, že by bylo možné vyvinout nějaké řešení typu, co mají v Kalifornii, kde všechna plavedla musí být nutně napojena na elektrickou síť, tak aby se snižovalo znečištění plavedle v přístavech. Dále dopis, který jste zaslala našemu předsedovi. Respektive to je dopis, který předseda posílal paní van der Leyen, kde se hovoří o portfoliu dopravy a cestovního ruchu jako portfoliu sloučené. Zde hovoříme o 10% HDP, 11% pracovních příležitostí v Evropské unii. Nelze si představit dopravu bez cestovního ruchu. Tedy co si myslíte o tomto, o sloučení těchto dvou oblastí do jediného portfolia? Pokud jde o námořní znečištění, tak to je téma velice důležité a my víme, že je zde problém i s kvalitou ovzduší kvůli emisím kvůli oxidům síry a také víme, že odpad v přístavech a námořní odpad je obrovský e, problém. Nakonec proto jsme tuto oblast upravovali ve směrnici. Chceme zavést alternativní infrastrukturu v přístavech chceme zajistit elektrickou síť tak, aby plavidla nadále neznečišťovala ovzduší v průběhu svého pobytu v přístavech. Dále je zde pojem zelených lodí, ekologických lodí, což by opět mělo přispět k udržitelnosti námořní dopravy. Ještě jednu věc chci doplnit k tématu přístavy a k tématu znečištění. Jeden z možných nástrojů, který můžeme využít, je přepracování směrnice o biodiverzitě. Chceme do ní totiž v rámci změn zapracovat více témat ochrany v oblasti námořní dopravy. Jsou zde možnosti různých nástrojů, musíme se nejprve zamyslet nad tím, jak jsou v tuto chvíli tyto nástroje uplatňovány a jak by je šlo kvalitněji využívat v budoucnu. Děkuji. Děkuji vám. A to byla poslední otázka prvního kola. A nyní dávám slovo členům. Máte prostor na 18 otázek. Paní Tala je první. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji vám. Děkuji, paní Valián. Vy jste hovořila o železnici. Před pár minutami jste říkala, že je to klíčové téma. My se nepochybně shodneme na tom, že železnice musí využít svého potenciálu co nejdříve. Konkurence bude zcela zásadní z hlediska snížení emisí CO2 a z hlediska rovněž také lepší finanční ekonomiky. Jaké konkrétní návrhy chcete jako kandidátka na komisařku přednést v této oblasti, tak aby zde existovala lepší hospodářská soutěž a navíc, aby se zkvalitnily služby a aby se zlepšila interoperabilita v přeshraničním kontextu? Jak zajistit financování a jak zajistit implementaci IRTS. Děkuji, paní Taler. Musíme implementovat první železniční palíček. Železnice jsou velice důležité z hlediska udržitelného rozvoje dopravy a je potřeba tuto dopravu významně posílit. Chceme pracovat na skutečně jednotné železnice v Evropské unii, to, což se vyžádá nové technologie, datové služby ohledně předpokládaného příjezdu a podobně. Potřebujeme rozhodně nové signalizační zařízení. Jedině tak dosáhneme lepší spolehlivosti a lepšího využití kapacity. Jak jsem již říkala, jde o první železniční balíček, který se opírá o dva pilíře. Musíme se pustit do implementace tohoto balíčku. Pokud jde o tržní pilíř, tak zde bude potřeba zlepšit přístup k službám. Zde si myslím, že je prostor pro vylepšení modernizace i systému informačních technologií. Některé z nich ještě nevyužili celou svoji kapacitu. Musíme se zamyslet nad eh, celkovou spolehlivostí, propojeností, distribucí, ale na druhou stranu, pokud se podíváte na železniční nákladní koridory a nařízení a úpravu těchto koridorů, tak zde si myslím, že implementace bude také náročná, musíme se na ní zaměřit a nadále na trhu existují překážky, trh je roz, roztříštěn, zde se musíme zaměřit i na národní pravidla, protože chceme posílit přeshraniční kontext. A chceme posílit mezinárodní železniční nákladní dopravu. Zde existují různé standardy, různá pravidla. To všechno by mělo teoreticky zapadat do prvního železničního balíčku, ale nejprve je třeba, abychom vyhodnotili další kroky, zpracovat eh, a dokončit implementaci. Rozhodně doufám ve zlepšení celé situace. Děkuji vám. Já bych chtěla navázat a zeptat se na, do, na kontrolu dodržování. Jak chcete zajistit dodržování stávající legislativy? Chcete zahájit řízení proti členským státům v případě porušení pravidel? Já myslím, že je to již obsahem otázky samotné. Samozřejmě, že my nechceme vypracovávat novou legislativu, aniž by došlo k jejímu reálnému naplnění. To je pochopitelné. Vím, že jsou rozdíly mezi členskými státy, ale jsou i oblasti, kde se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku a tam bude na místě spustit řízení. Co se týče technického pilíře, tak zde máme eh, dobrou zkušenost. Máme zde osm členských států, které mají v úmyslu v roce 2019 provést transpozici. My je sledujeme, ale bohužel Například, co se týče technického pilíře, měly by se tyto členské státy dostat na úroveň předpokládanou těmito pravidly až v červnu příštího roku. Já skutečně ale mohu říci, že doufám, že tento trh bude zralejší a že transpozice proběhne komplexně. Děkuji a nyní dám slovo panu Ertu. Máte slovo na minutu. Děkuji vám. Děkuji, dobrý den. A nová předsedkyně komise Ursula von der Leyen eh, slíbila legislativu, která by posílila cíle ke snížení eh, emisí do roku 2030. Vy jste před eh, třemi týdny řekla na adresu politiku, že, že nechcete vidět žádné změny ve stávající legislativě. Jste tedy přesvědčena o tom, že chcete sledovat tu linii nasměrovanou paní van der Leyen, anebo se přikláníte spíš k tomu, co jste vyslovila na adresu eh, novináře z Politico. To je trochu mimo kontext, ale dobře. Já jsem to zaznamenala na vlastní oči. Byla jsem nakonec eh, předsedkyní, předsedala jsem trialogům a bojovala jsem za komplexní balíček eh, čisté energie. To byla náročná legislativa a já jsem si uvědomila už tehdy, jak náročné je koncipovat souhrn pravidel. Tento balíček byl nakonec přijat v letošním roce a já chci říct si toto není z hlediska podnikatelských subjektů a dlouhodobých investic, které jsou v této oblasti infrastruktury zapotřebí, dobré, pokud se cíle mění rok před plánovaným spuštěním, ještě před přijetím. To je to sdělení. My musíme se chovat předvídatelně, když zpracováváme novou legislativu. Na druhou stranu však se musíme snažit činit více. To je naše práce. To je mé poslání které mi bylo svěřeno spolu s komisařem Timmermansem a spolu s dalšími. Musíme se snažit o integrovaný přístup k těmto cílům. To znamená, že do, do tohoto přístupu můžeme vnášet další vrstvy, můžeme se soustředit na snížení emisí v oblasti letecké dopravy a tak dále. Můžeme eh, zavést JTS e v oblasti námořní dopravy, to znamená obchodování s povolenkami. Můžeme činit více. Zavedení signalizačního zařízení, to bude rovněž něco, co napomůže dopravě a rovněž to podnítí využívání různých způsobů dopravy. Pak je zde efektivita motorových vozidel, to je další akce tohoto typu. Pak zde máme alternativní paliva, na která se můžeme zaměřit, vytváření infrastruktury pro tento účel. Dokonce můžeme i se snažit měnit spotřebitelské chování tak, aby volili ekologičtější způsoby dopravy s nižšími emisemi. Těch možností je celá řada. Nechceme jenom změnit cíle a změnit čísla. A mně šlo o to, abychom takový krok nepodnikli pár měsíců před spuštěním. Děkuji vám. Děkuji za seznam a výčet všech možných opatření. Ale to znamená, že nespochybňujete to, co nastínila paní van der Leyen. Nespochybňuju. Děkuji. Ce fut court et rapide, monsieur Artug. On s'entend très bien. No, takže to bylo velice rychle, rozumíme si všichni dobře. Karolín. A nyní to bude paní Karolin McNegal. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji voorzitter. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Systém obchodování s povolenkami v oblasti námořní dopravy, ten je důležitý z hlediska komise. Námořní doprava se musí chovat udržitelným způsobem. Takto se vyjadřuje i sektor samotný. Dochází k naplňování této představy v praxi. Já si myslím, že zde je třeba zaujmout celosvětový uh, přístup v této věci. Námořní doprava funguje všude. My zde potřebujeme nejenom národní pravidla, ale i mezinárodní pravidla. Totiž jinak naše vlastní společnosti budou znevýhodňovány. Má otázka zní, nemyslíte si, že by bylo vhodnější a rozumnější přistupovat k otázce udržitelnosti v oblasti námořní dopravy prostřednictvím Mezinárodní organizace IMO, tak aby náš námořní sektor nezaostával za zbytkem světa. Děkuji vám. Děkuji, je naprosto zásadní, aby námořní sektor mohl přispět k tomu celkovému úsilí o snížení emisí, tak abychom mohli říci, že jsme přesvědčeni o plnění nastavených cílů a že se snažíme zmírnit dopady změny klimatu. To znamená, že bychom byli vnímáni jako důvěryhodní. Námořní doprava je celosvětový trh a my jsme v čele. Naše cíle spočívají v tom, že se snažíme prosadit naše vizi a já jsem moc ráda, že tentokrát už na úrovni IMO je číslo. Číslo, které znamená snížení o 50% emisí do roku 2050, když to srovnáme se situací v roce 2008, revize proběhne v roce 2023. Já myslím, že bychom měli pokračovat v úsilí na úrovni IMO musíme se na této půdě snažit o přijetí jasných opatření, musíme se snažit prosadit naše představy, naše přesvědčení, naše závazky a je pravdou, že se nám bude lépe dařit na úrovni IMO. Já mám vždy pocit, že vývoj není až tak rychlý, jako bych si představovala, ale bude lepší, snažit se o tyto cíle v tomto formátu. Zároveň však je třeba se angažovat na úrovni evropské a zde pochopitelně půjde o to, abychom se zhostili eh, vedoucí role. Je to na nás, je to naprosto zásadní. Všechny eh, sektory se musí zasadit o snížení emisí a námořní doprava ta z toho byla zatím vyňata, zvláště proto, že je to doprava celosvětová. Děkuji. Děkuji vám. Jen taková drobná osobní otázka návazná na to, co zaznělo. Můžete slíbit, že systém obchodování s povolenkami neohrozí rovné podmínky v námořním sektoru? tak aby nedocházelo k přenášení uhlíkové stopy, že aby nedocházelo k únikům z těchto plavidel. Nejprve je třeba si uvědomit, že zde je na místě opatrnost. My pokud jde o zavedení systému s povolenkami, tak samozřejmě my máme zkušenosti z jiných sektorů, s nimiž jsme spolupracovali a uhlíkový únik to je hrozba, kterou musíme řešit, ale myslím si, že když budeme budovat celou architekturu dané legislativy, tak tyto hrozby náležitě zvážíme a pokusíme se udělat vše pro zajištění konkurenceschopnosti sektoru. To je pro nás zásadní. Merci beaucoup.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 Vážená paní dezignovaná komisařko, emise v letectví vzrostly o hrozivých 36% za posledních pět let. Proto komise nebude mít na vybranou a bude muset podporovat inovace, nové technologie a iniciativy rozvoje, aby se evropské letectví vyčistilo, aby bylo čistší. Jak hodlá komise poskytovat pobídky na produkci syntetických leteckých paliv, aby se dostalo na trh v dostatečném množství a za dostupnou vysokou cenu pro evropská aerolinie. Pokud jde o čistší a udržitelnější sektor letectví, musíme mít vždy na paměti eh, celý mix opatření, tržních i netržních. U letectví, aby se letectví stalo čistším, musíme pochopit eh, rovnováhu mezi potřebou zmírňovat eh, klimatické změny a snižovat dopad na životní prostředí a potřebou uchovat konektivitu, růst a mezinárodní konkurenceschopnost a tím pádem i dostupnost. V tomto koši opatření máme především ETS, máme Corsia, podle ETS je potřeba snižovat emise a Corsia, až, bude, to, až to bude přijato, tak se zavazujeme k okamžité implementaci, aby se daly kompenzovat emise. A potom máme další opatření, budeme pokračovat v práci na technologii a designu letadel, aby mohla být vyšší účinnost paliva. Budeme také pracovat na řízení letového provozu, to je SESAR, eh, potom eh, úspornější paliva a samozřejmě udržitelnější paliva. To je eh, tady je problém s tím, že je tu velká cenová propast mezi kerosinem a dalšími případnými palivy. A podle mého názoru by bylo slibné zavést povinnost mísení paliv, aby se v tuto chvíli používaly směsi kerozinu a dalších alternativních paliv. Samozřejmě to musí být udržitelná alternativní paliva. A tady zatím ještě nejsme u cíle, ale probíhají projekty a mají slibný vývoj. Například pokud jde o elektropaliva, tedy jaksi solární energie na kapalinu nebo elektřina e, na kapalinu, takové projekty už e, existují a já bych je ráda podporovala a uvidíme, kam nás zavedou. Takže to je celý koš opatření, jak jsem říkala. Hlavní je dekarbonizovat a přitom nestrácet konkurenceschopnost. Tak já bych chtěl navázat na tu konkurenceschopnost různých paliv, tak podle směrnice o energetické dani bychom mohli vybírat daň z leteckých paliv, ale neděláme to. Zejména proto, že je to zablokováno několika členskými státy v radě a přitom se to rozhoduje jednomyslností. Takže vidíte tu určitý manevrovací prostor pro vybírání takovýchto daní z leteckých paliv? A samozřejmě uměla byste si představit, že tato nová evropská daň by šla do evropského rozpočtu jakožto vlastní zdroj, konkrétně na boj proti klimatickým změnám. On je vždycky problém s tím, kam půjdou peníze z daní, protože, jak víte, tak daně nakonec se vždycky projeví na nákladech a nakonec se vždycky přelíjí na spotřebitele. A vybrané peníze půjdou do celkového rozpočtu takže je otázka, jak by taková daň byla efektivní z ekonomického a sociálního hlediska. To je také potřeba prověřit. Vím, že jsou členské státy, které už vybírají takovouto daň a vím, že se hovoří o přeskoumání legislativy DPH, abychom zjistili, jestli tam nelze podniknout nějaké kroky já si myslím, že je potřeba se pozorně zamyslet a jak říkám pořád, používat veškerá dostupná opatření, celý ten mix opatření. Daně sem mohou patřit, ale je potřeba to pozorně zvážit vzhledem k případnému sociálnímu dopadu. Děkuji, paní Garcia Muñoz. Máte slovo na jednu minutu, prosím. Děkuji vám. Jak dobře víte, tak doprava je sektor, kde pracují především muži. Genderová rovnováha eh, tu zdaleka není eh, dosažená. Eh, Agenda 2030 počítá také s, genderovým, s genderovou rovnováhou v pracovním trhu. Máme tu platformu Ženy v dopravě, která aktivně přispívá do budoucí strategie Evropy eh, pro eh, gender. Mohl, můžete mi říct, jaké legislativní opatření, konkrétní opatření hodláte implementovat, abyste dosáhla vyšší účasti žen v povoláních, které souvisejí s dopravním sektorem, abyste dosáhla rovnosti příležitostí a rovnosti platů. Vy jste ve svém eh, projevu hovořila o schopnostech pracovníků. Můžete tedy říct, jak usnadnit rekvalifikaci ženské pracovní síly, zejména potom že ve středním věku? No, já si myslím, že už jsem se zavázala eh, pracovat pro, eh, pro to, aby sektor byl genderově vyváženější, tedy sektor dopravy. Víme, že je to sektor, kde dominují především muži ale také víme, že máme nedostatek pracovní síly obecně a je potřeba to řešit i tak, že si musíme položit otázku, jaké lidi chceme do toho sektoru přitáhnout. Chceme, aby byl sektor atraktivní pro mladé lidi, pro ženy a pro lidi různého původu. Čím víc sektor bude rozmanitější, tím bude podle mého názoru konkurenceschopnější a vzniknou nové příležitosti čistě jenom díky různorodému smýšlení lidí, kteří tam budou pracovat. Pak je tu potřeba řešit stárnutí tohoto sektoru. Stárnutí sektoru samozřejmě znamená, že potřebujeme čerstvou krev, která by zlepšila imič tohoto sektoru. A ke zlepšení imič sektoru musíme zlepšit pracovní podmínky. Proto musíme přijmout legislativu, která se zabývá pracovními podmínkami, aby tento sektor byl pro lidi atraktivní. Vím, že komisařka Bulc hodně pracovala na té platformě ženy v dopravě. A myslím si, že, ta bude, že, že pro čím dál více aktérů bude atraktivnější se do této agendy zapojovat. Nebude to jenom na mě. Máme komisařku Deli, která eh, je eh, komisařkou pro rovnost a s tou a s dalšími budeme pracovat na genderové rovnováze. Já se budu snažit podporovat genderovou rovnováhu a eh, rovnou účast a působit na mezinárodní scéně prostřednictvím mezinárodních organizací, aby se toto téma projednávalo i na globální úrovni. Děkuji za tuto odpověď. Pokud jde o rovnost příležitostí a zlepšení pracovních podmínek, jak jste řekla, tak já bych ráda zdůraznila, že je zásadní, aby abychom si uvědomovali, eh, jaké, jaký dopad na eh, evropský trh eh, může mít bezpečnost pasažérů v letectví. Je třeba pracovat na legislativních opatřeních, která garantují sociální práva v letectví. Vy jste sama zmínila bezpečno, fyzickou a operativní bezpečnost a také potřebu respektovat sociální aspekty. Proto se ptám, jaká opatření hodlá komise učinit v koordinaci s ASA, aby eh, si eh, letecké společnosti uvědomovaly ve svých evaluacích socioekonomická rizika, která mohou plynout z prekérních pracovních smluv. Já si teď nejsem jistá, jestli jsem porozuměla otázce. Nevím teď, o čem přesně mluvíte, ale celkově vzato pracovní podmínky a bezpečnost, to je samozřejmě velice důležité všude. Víme, že existují specifické sektory, v nichž eh, je bezpečnost součástí kultury. A patří k práci v tomto sektoru. Ženy samozřejmě mají eh, specifické životní a rodinné potřeby, eh, které je potřeba eh, ošetřit, aby pro ně sektor zůstal atraktivní. A aby složení pracovní síly v tomto sektoru bylo správné, neboli genderově vyvážené, a aby se lidé atraktivně účastnili. Ale říkám, že jsem patrně úplně nepochopila otázku. Děkuji. Paní Deparné má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní Valéan. Železnice jsou už přes 150 let nejšetrnějším dopravním prostředkem. Je potřeba silný železniční sektor na boj proti klimatické krizi. Proto mě zajímá, proč železnice chybí jakožto téma ve vašem mission letter a ve vaší dnešní prezentaci. Bohužel většina dopravní politiky není vyvážená a to na úkor železnice. Je potřeba e, řešit nerovné konkurenční podmínky dopravních prostředků. Například princip znečišťovatel platí není dostatečně implementován u silniční dopravy a to je hlavní generátor emisí CO2. DPH e, platí pro přeshraniční e, služby, ale ne pro přeshraniční lety. Takže já se ptám, co plánujete udělat, abyste zajistili konkurenční rovnováhu mezi dopravními prostředky a Eh, jaké máte plány na to, aby členské státy více investovaly opět do železniční infrastruktury? Eh, to jsou naprosto základní požadavky na eh, modální posun. Železnice je v Mission Letter. Píše se tu strategie udržitelné a inteligentní mobility. A já bych k tomu dodala, že to chápu tak, že je třeba podporovat investice do železnic a do multimodality, což je způsob, jak dosáhnout části tohoto cíle. Takže já si myslím, že to tam je, železnice. Potom teď nevím, na co jste se ptala dál. Železnice musí být konkurenceschopná. Ano. Jak jsem říkala, máme železniční balíčky, máme tržní pilíř a technický pilíř. Je třeba bojovat proti fragmentaci národních předpisů v přeshraniční dopravě. Mohla byste prosím zopakovat poslední část vaší otázky, já jsem ji nezachytila. Ano, děkuji. Já si myslím, že ekologická transformace znamená, že musíme učinit určité volby. Pokud chcete snižovat emise CO2 například u kamionů, musíme se soustředit na přepravu zboží po železnici. A jestli chceme omezovat eh, klimaticky škodlivé emise z letectví, musíme zavést například noční vlaky, které by nabízely zákazníkům alternativy. A e, já jsem ráda, že e, říkáte, že e, železniční jízdenky, které umožňují cestu několika různými operátory, musí být jednodušší, ale železnice mají nevyužitý potenciál a my bychom měli momentálně učinit určitá rozhodnutí. Takže já upřesním. Jaké máte například plány na lepší zahrnutí eh, eh, přepravy nočními přeshraničními vlaky do současného portfolia eh, železničních služeb v Evropské unii? Ano, vy jste se předtím ptali na externality na silnici a já si myslím, že eh, prioritou je internalizovat tyto externality, takže z tohoto ohledu s vámi naprosto souhlasím, ale je třeba postupovat opatrně, protože tato internalizace není jediný nástroj, který máme a mohla by vytvořit další efekty. Pokud jde o eh, zboží na železnici, tak to je podle mě naprosto zásadní. Převážet zboží vlakem. Až takhle je to jednoduché. Takže je potřeba investovat do infrastruktury jako takové a do multimodality. Jaké jsou tu bariéry? Podle mě je to například nedostatečná výkonnost překladišť, překladových terminálů, takže tady je potřeba stavět a investovat do nejmodernějších terminálů, je potřeba využívat digitalizace, aby zboží, které eh, cestuje, bylo sledováno digitálně eh, a aby to, aby to bylo na počítačích. V současné době je toho hodně na papíře. Já si myslím, že je to nepřijatelné. Takže zmodernizovat, eh, inovovat dopravu, podporovat multimodalitu, a velké multimodální terminály, aby se zboží mohlo převážet vlakem. A e, ty noční vlaky, podle mého názoru, pokud e, obstojí v konkurenci, tak e, samozřejmě proč ne? Pan Filip Olivier, prosím, na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, paní Balán, vy jste řekla, že samozřejmě ekologickým cílům, humanistickým cílům se bude, budete snažit věnovat velikou pozornost. No jak chcete chránit planetu, když podporujete tento model, který znamená neustálý rozvoj, dokonce nekonečný rozvoj dopravy, například supertankery elektrického charakteru nebo kargo na základě sluneční energie. V podstatě vlastně chcete společnost, která dává komodity nade vše, tomu věnuje největší pozornost a v podstatě vlastně pohrdá lidstvem jako takovým. Vy jste Rumunka, jakým způsobem například budou fungovat eh, pracovníci, vyslaní pracovníci, kteří například i z vaší země, lidé, kteří žijí v podstatě na, na silnicích, v šílených podmínkách, řidiči a tak dále. Tato politika v podstatě vlastně připravuje vaše země o pracovníky vaše a vaše vláda se snaží například eh, přijímat pakistánské pracovníky na druhé straně. To je šílená situace, je to nekoherence mezi určitou ambicí ekologického charakteru na straně humanistickým přístupem, taková merkantilistická filozofie, která vlastně je základem vaší politiky? Víte, já myslím, že mohu být i humanistkou, i rumunkou. Já v tom opravdu nevidím žádný problém. A ráda bych zdůraznila, že už na samotném počátku jsem se zmínila o tom, že musíme využít všech možných cest pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Pracovní podmínky eh, právě v rámci toho asi balíčku mobility, to asi máte na mysli, těchto pracovníků. Já nevím, nějaký jiný legislativní soubor nebo nějaká jiná legislativa, nepamatuji si, která by rozdělovala Evropský parlament do takové míry, jako právě tento balíček mobility protože se příliš věnoval konkrétním zemím, národním trhům, příliš se věnoval konkurenčním výhodám pro jedny a konkurenčním výhodám pro druhé. A, ale mělo to být pouze o dobrém vnitřním trhu a kvalitních pracovních podmínkách pro lidi v tomto sektoru. A já tomu takto věřím a budu to podporovat, aby ten výsledek tohoto balíčku mobility byl opravdu kvalitní a mohli jsme sladit ob, obě dvě strany této mince. No ale vy opravdu nejste dostatečně konkrétní, pokud jde o sociální věci. Asi to není jedna z vašich priorit, takže já vám pomohu. Položím vám otázku zakročíte u těchto vysílaných pracovníků, aby tam nedošlo k zneužívání a aby tam došlo k potlačení různých defraudací, podvodů a podobně? podvody a zneužívání jakého charakteru? Já jsem to nepochopila. Samozřejmě, že budu bojovat proti zneužívání, proti podvodům. Dobře, ale upřímně řečeno, já tomu nerozumím. Já společně s mými kolegy, ostatními komisaři, budu se snažit do konkrétní kroky v různých oblastech, tak aby pracovníci v této oblasti, aby pracovní prostředí dopravy byl chráněn před jakýmkoliv zneužíváním, špatnými, nekvalitními pracovními podmínkami. To je, to je základ našeho humánního přístupu. O tom vás mohu opravdu ujistit. Děkujeme. Pan Zlotovský má slovo. Máte jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Vážená paní designovaná komisařko, jsem rád, že tvrdíte, že se budete snažit změnit to, co nefunguje. Vy jste byla sama svědkem toho a hovořila jste o tom, jak nás v předchozím volebním období všechny rozděloval tento balíček mobility. Otázka zní, co si myslíte, že je nejnebezpečnější, nejproblematičtější v tomto balíčku mobility? Letectví v podstatě je jediná oblast, která není součástí ETS, ovšem je součástí globálního systému Korisa. Je zde nebezpečí, že oba tyto systémy budou fungovat najednou. To znamená, že potom bychom vlastně letectví zatížili dvakrát a revize projektu TEN. Tam jsme se zmínili již eh, o multimodalitě, jaké bude hlavní, krit, jaké bude hlavní kritérium z vaší strany, paní komisařko, pokud jde o revizi, přeskum tohoto systému, ten, který nás čeká. Hm, ohledně balíčku mobility tam nebudu na to reagovat, protože nyní je to na vás, vyjednává se to mezi radou a parlamentem, je to na vaší straně, já prostě pouze věřím v dobrý výsledek a nechci tam jmenovat nějaká nebezpečí či rizika. Prostě doufám, že to všechno dopadne dobře. EU ATS v oblasti leteckého odvětví máme, to je pravda. Budeme tam muset v rámci, snížit ty povolenky v rámci ETS u leteckého odvětví. A pokud chceme ale omezit emise, tak musíme využívat právě ten systém globální, Corsia. To si myslím, že je dobré. A dohoda typu Corsia musí být poté odsouhlasená i v rámci naší evropské legislativy. Tomu se ale musí věnovat velice, velice po, hloubková pozornost, jakým způsobem to do legislativy začleníme. Ne, že bych to nechtěla, ale prostě bude to, budeme muset postupovat velice obezřetně. A revize či přeskum projektu TNT, musíme se podívat na to, kde jsou problémy, co můžeme upgradeovat, revidovat ty guideliny, ty hlavní směry a zároveň hledat nějakou komplexní, podívat se na tu síť komplexně mm, co z toho může být součástí těch klíčových sítí. Jde o revizi celé této problematiky, dále tam byly ty možná i otázky ohledně určitých časových lhůt, ale na to se si myslím neptal. Takže pane Zlotovský, můžete pokračovat? Ne, chci vás nutit, abychom o balíčku mobility dneska hovořili, ale vy jste se zmínila o tom, že se budete snažit měnit to, co nebude fungovat a to je aktuální. Zatímco, když jde Eh, když eh, hovoříme o revizi eh, celého systému TNT. Co si myslíte, že Via Carpatia by mělo být součástí tohoto projektu? Je to veliký projekt, který se týká i vaší země, v podstatě vlastně celé východní části Evropské unie a proto se chci zeptat, protože je to rozsáhlý projekt, co si o tom myslíte? Děkuji předem. Já skutečně detaily této sítě až tak úplně podrobně neznám, čili nemám odpověď k Via Carpatia. Vím, že v zásadě se musíme věnovat těm komplexním sítím, klíčovým sítím, eh, to, co může být součástí těch klíčových sítí, tam přesunou, zlepšit implementaci TNT projektu, definovat a nalézt finance, dostatečné fondy, aby to, co slibujeme, skutečně i se stalo. Děkujeme. Pane Deli, prosím. To nemá nic společného s paní Deli a dávám vám nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Valeán, je jasné, že Evropská unie musí jednat, aby zajistila férovou konkurenční soutěž a lepší podmínky pro podniky v evropském sektoru a ve vašem mission letteru, který jste obdržela od designované předsedkyně von der Leyenové. Ona vás žádala, abyste přišla s politikami, které eh, sníží byrokracii, zároveň zlepší životy našich občanů a i našich podniků. Proto se chci zeptat, jaká opatření navrhujete v tomto ohledu na začátku vašeho mandátu které by právě tu administrativní zátěž pro evropské transportní podniky odstranili nebo ulehčili, protože tam příliš mnoho administrativního zatížení na tyto podniky, čili to, to je moje první otázka. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Musíme samozřejmě využít digitalizace, inovace, abychom modernizovali tento systém. Co, to znamená i, co to znamená pro uživatele, systém jízdenek, multimodální systém eh, jízdenek. Ovšem tam potřebujeme právě digitalizaci, Eh, multifunkční data různých systémů, propojit to tak, aby jsme viděli ty toky těch dat, propojení a u nákladní dopravy, tam u karga musíme mít elektronickou možnost eh, sledování, elektronické systémy, které budou kyberneticky odolné, musíme věnovat velikou pozornost rozvoji digitalizačních nástrojů, dat, které využíváme business to business modely, aby to byla bezpečná komunikace s ohledem na kybernetické hrozby, zneužívání pro jiné účely. Byrokracie v um, odvětví dopravy, tak víte, jsou u některých typů dopravy Vidíme, že už se tam modernizuje, digitalizuje, takže tam bych netvrdila, že to je takový veliký problém. Ale například u železnic, to je takový dobrý příklad, kde ty administrativní bariéry bohužel existují. Ovšem ta inovace, digitalizace, modernizace celého systému, sníží podle mého názoru i tyto administrativní bariéry a byrokratickou zátěž. Mohla byste prosím zmínit alespoň některá pravidla, některou legislativou, kterou buď navrhnete, nebo zrušíte, nebo uh, nějakým způsobem novelizujete, abyste zlepšila konkurenceschopnost a vytvořila více pracovních příležitostí v těchto podnicích v Evropě? konkurenceschopnost? Nebo poznámka bez mikrofonu, bohužel. Čili omlouvám se, říká řečník, nějaká legislativa, nová pravidla, která byste chtěla třeba změnit nebo nějakým způsobem novelizovat, aby to zlepšilo konkurenceschopnost tohoto sektoru? Evropští politici vidí velice dobře, že regulace musí být vždycky ověře, ověřována s ohledem na konkurenceschopnost, čili když hovoříme o tom, že to musí být ehm, přívětivé ke klimatu, tak zároveň to musí být přívětivé vůči konkurenceschopnosti. To znamená, že musíme analyzovat dopad všech legislativních aktů, eh, legislativy na základě tohoto principu. To je zásadní. Nemohu vám nyní říct konkrétně, kterou legislativu zruším, změním, novelizuji. Prioritou bude zhodnotit celkové aky, které pokrývá tuto oblast a podívat se, co odpovídá konkurenceschopnosti a co ne. Na druhé straně vím, že u tohoto typu záležitostí musíme spolupracovat i s ostatními komisaři, abychom implementovali ten princip one in, one out u této legislativy a mít lepší přehled. Budu samozřejmě potřebovat o celé této legislativě, abych mohla rozhodnout na to propojení mezi legislativou dopravy s ostatními oblastmi, s ostatními politikami. Děkujeme Nyní má slovo pan Rike, jednu minutu. Děkuji, děkuji, paní komisařko, vážená dezignovaná komisařko, eh, milá kolegyně. Vy víte, eh, že do roku 2030 tam máme veliké problémy, pokud jde o investice, autorizace do konkrétních projektů. Connecting Europe Facility je velice privilegovaným nástrojem, Ovšem nové, nová směrnice mm, pro DRT, která se má finalizovat v tomto období, je rovněž zásadní. Myslíte si, že byste se měla zaměřit především na ty centrální sítě, klíčové sítě, nebo to nějak rozšířit na ty globální sítě? A druhá otázka, co modernizace a údržba infrastruktury, kterou potřebujeme, která ale není součástí finančních instrumentů. A třetí otázka, konkrétnější, co si myslíte osobně ohledně transferu k, k, eh, fondu soudržnosti těch 4 až 11 miliard eur na Connecting Europe Facility, protože pokud mm, mm, mm, vím, tak eh, to není to, co si naše výbory Evropského parlamentu přejí, prosím. Takže první otázka ty klíčové sítě, core sítě a zároveň té kom, ty komplexní sítě, investice do této problematiky, problematika údržby těchto sítí. My samozřejmě investujeme hodně do infrastruktury, ale jakmile ta infrastruktura už je na straně členských států, tak tam není vždycky dostat, nejsou dostatečné možnosti tu údržbu nějakým způsobem prosazovat. Proto zde máme infrastrukturu s malými investicemi a potřebou modernizace, upgradeu, aktualizace této infrastruktury, hmm, smart mobilita, multimodalita, efektivní, inteligentní smart systémy a tak dále. Čili i ty komplexní sítě, i ty klíčové sítě jsou zásadně modernizace. Víte, CEF je facilita, která funguje výborně. Já bych chtěla, aby, pokračo, aby jsme pokračovali tím, tímto způsobem. Já si myslím, že je dobré, jakým způsobem eh, i to finančně podporujeme. To si myslím, že je zásadní. A ta třetí otázka, teď si nemohu vzpomenout, kdybyste byl tak laskav, ty 4 až 11 miliard z jak víte, dva parlamentní výbory byly proti tomu, aby došlo k jejich přesunu eh, do nástroje CEF. Víte, já myslím, že tak, jak fungovala tato facilita, e takže to fungovalo dobře. Výbor TRAN Eh, má pravdu v tomto ohledu Regine, čili já si myslím, že bychom měli pokračovat tím způsobem, tak jak to funguje do eh, dnešního dne. Pane Rike, dobře, děkuji, paní předsedkyně. Ty velké otázky, které se týkají environmentální výkonnosti, tam máme už různé prostředky, můžeme zlepšit eh, výkonnost celého systému, výzkum, investice nebo penalizovat eh, špatné využívání v této oblasti nebo nějaké odrazující daně na, na kerosín, internality, externality, eh, pozemní dopravy a tak dále. Zvyšování emisí z této oblasti v podstatě propojeno i s nárůstem objemu osob a v podstatě mm, lidé chtějí pouze nějak demokratizaci této oblasti. Prostě když nemáte automobil, tak letíte autem a tak dále. Prostě ta demokratizace celého sektoru vedla k této situaci. To, čili jak se na to díváte, pokud jde o ta opatření v oblasti zdaňování, na úrovni rady především, protože taková mm, ta směr, směrnice, pokud vím, v to, této oblasti byla zatím zablokována, co navrhujete v této oblasti a zároveň ještě, co si myslíte o takzvaném earmarkingu ještě nad rámec toho, o čem jste se zmínila, to jsou ty aspekty rozpočtové, konkrétní věci, které se týkají konkrétních zdrojů v této oblasti. Zde by byla lepší. Promiňte, pane kolego, už musíte končit. Pokud by tyto daně zlepšily environmentální stránku dopravy, tak možná by je lidé um, nějakým příjemnějším nebo přivětějším způsobem přijali, uvítali. Co si o to myslíte? Je pravda, že externality v současné době jsou velice důležité. S ohledem na stávající situaci ten princip znečišťovatel platí není dostatečně uplatňován a proto musíme internalizovat některé tyto externality. Je pravda, že je tam asi tisíc miliard a 307 milionů vybíráme na daních, čili to je veliký rozkol a musíme udělat mnohem více a něco zásadního se musí změnit tak abychom pokrývali více nákladů právě díky tomu principu toho uživatele, nebo uživatel musí přispět k tomu, co pokud teda to, co užívá, je více znečišťující. Pokud jde o silniční daně na základě vzdálenosti, to je něco, co potřebujeme, to je součást eurovinety dálniční známky, to musíme přijmout. To je, například jeden z příkladů. Ten earmarking, to vyčlenění těch prostředků, o kterých se zmínil, nám je to velice obtížné, protože každá členská země by si přála Prosím, aby už jste končila, říká paní předsedající. Ano, čili ten národní rozpočet je s tím samozřejmě propojený. A potom ta akceptabilita, ten princip eh, znečišťovatel platí, by tomu mohla eh, pomoci akceptovatelnosti těch uplatněných daní v této oblasti. Děkujeme. Pan Margaret Führer má slovo. Paní Margaret Führer má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Propojení Evropy a komise se soustředí na co se čemu se říká evropské koridory, vysokorychlostní železnice, které mají propojit eh, evropská města, si myslím, že způsobují různé problémy. Za prvé, některé oblasti jsou izolovány a člověk, aby se dostal do oblasti, v které bydlí, se musí přemysťovat pomocí automobilu. V Itálii například ani Evropské město kultury nemělo uh, své nádraží, takže často dochází k tomu, že vlaky jsou zastaralé lidé, kteří jedou na dovolenou, tak eh, musí vynaložit o 80 až 100 více. Jak tedy pracovat s Evropou, která je takto nekvalitně propojena, zvláště některé oblasti jsou zvláště znevýhodněny, navíc může docházet k zneužívání pozice na trhu. Jaké odpovědi byste dali těm, kteří položí takové otázky? Děkuji. Pokud jde o ceny a jejich udržení na nízké úrovni, je záležitost, která se týká konkurence je třeba zajistit konkurence na trhu tak, aby systém cen byl odpovídající. Konkurence na trhu musíme prosazovat dodržování stávající legislativy, jak již zaznělo. Tržních řešení se nabízí celá řada jsou zde různé povinnosti, závazky, které není zatím možné náležitě prosazovat a já bych se chtěla věnovat právě v prvé řadě vyhodnocení toho, co zatím není dodržováno a chtěla bych se věnovat zajištění eh, takového souladu s předpisy. Děkuji. Grazie. Eh, fra le priorità del suo presidente Ursula. Děkuji. Mezi prioritami eh, paní van der Leyen se objevila i práva pracovníků a mzdový dumping na východě. Chcete se nějak zasadit o minimální mzdy na železnici, v železniční nákladní dopravě a také se prosím vyslovte k odlehlým oblastem, které by se měly dostat do celého koridoru prostřednictvím ten, ten, ten. Děkuji. Navrhovaný balíček mobility zatím neuvolňuje zcela trh práce Spravedlivá konkurence se zajišťuje opatřeními proti prázdným společnostem, které mají pouze poštovní adresu, dalšími opatřeními v oblasti mezinárodní dopravy a prostřednictvím zajištění legislativy. Co se týče sociálního dumpingu, tak zde se musíme postarat o spravedlivou konkurenci, zajistit ji je nezbytné pro účely vymícení sociálního dumpingu. A pak jste hovořil o Přejdeme nyní k dalšímu řečníkovi, a to je pan Vitanov. Prosím. Děkuji, paní Valian. Bezpečnost na silnicích je jednou z nejdůležitějších oblastí v Evropské unii. Je řada zemí, která trpí častými umrtími na silnicích. Moje země k něm patří. A vy jste na začátku říkala, že jedním z hlavních cílů je zajistit, aby počet umrtí na silnice klesl. Jaká opatření chcete k tomuto využít? Za druhé řada evropských měst zavedla omezení a daně a poplatky týkající se samozřejmě i naftových motorů což o, ovlivňuje jak provozovatele, tak majitele motorových vozidel. Jak chcete stávající situace řešit vzhledem k nedostatku harmonizace rámce při přejezdu motorových vozidel v Evropské unii eh, do jiných sousedních oblastí. Děkuji. Moje vlastní země se také vede velice špatně, co se týče silniční bezpečnosti. Jak jsem říkala na začátku, je naprosto nepřijatelné, aby k úmrtím na silnicích docházelo. Ačkoliv jsme nejbezpečnější silniční dopravou na světě. Co se týče silniční bezpečnosti, tak my máme představu dosažení nulového počtu úmrtí do roku 2050. Máme strategii, která by měla tento cíl sledovat a problém se zraněními chceme řešit do roku 2030. Samozřejmě je to strategie, takže musíme se věnovat dílčím opatřením. Co se týče silniční bezpečnosti, tak zde je celá řada aspektů a my se musíme věnovat různým oblastem, abychom celou tuto situaci uchopili. Jde o otázku infrastruktury, o otázku chování lidí v dopravě a také jde o kvalitu vozidel, flotily, motorové flotily jako takové, aby se vylepšily všechny tyto faktory. Musíme se jim věnovat a zajišťovat tím bezpečnost na silnicích, inteligentní eh, přenosné systémy, jsou další možnosti. Nástroje tohoto typu bychom rovněž měli využít, ty totiž vylepší situaci, co se týče bezpečnosti na silnicích a k těm omezením. Já myslím, že kvalita ovzduší v městech a emise a intenzivní doprava, to vše je potřeba řešit eh, integrovaným způsobem prostřednictvím udržitelné městské strategie územního plánování, musíme zprůchodnit realizace nových způsobů mobility, kdy by se měly zapojit inteligentní složky, kterým říkáme eh, e-mobility a všechny tyto balíčky opatření by se měly zasloužit o zlepšení situace, co se týče dopravní stopy v městských oblastech. A pak je zde ještě otázka subsidiarity. Ta se týká měst. Ta mohou realizovat vlastní opatření, přičemž jsou vedena určitými omezeními, ale tuto autonomii mají. Děkuji za podrobné vyjádření a následná otázka, moje druhá otázka zní, my zde zaznamenáváme v východní Evropě, že dochází k zaplavování trhu naftovými auty z druhé ruk, rok, ruky a k zhoršování kvality ovzduší v městských oblastech. Já si myslím, že zde je zapotřebí komplexní rámec EU v městských oblastech. Není možné to považovat za lokální záležitost. Nemyslíte si, že by bylo potřeba tuto oblast upravit harmonizovaným způsobem? Já myslím, že v této fázi jsme eh, se k tomu stavěli ještě benevolentně, pokud jde o stanovení pravidel a sledování postupu. Co se v tuto chvíli děje, podle mého je omezený přístup do městských oblastí, ale přesto se domnívám, že v zájmu řešení problémů je třeba se zaměřit i na kvalitu ovzduší a přeplněnost ve městech. Já bych raději, aby přístup byl tedy celoevropský, aby nedocházelo k přílišnému roztřištění. Ona roztřištěnost vždycky škodí cestujícím přes hranice. Pokud někdo jede z, přes hranice a nezná systém na druhé straně hranice, tak je to určitě škodlivé. Dále je třeba se soustředit na informovanost a transparentnost. Myslím, že máme všechna ESA v ruce na úrovni Evropské unie tak, abychom byli schopni podpořit a realizovat nástroje tohoto typu, protože tím zajistíme, že lidé budou vědět, co lze očekávat v jiném členském státě, takže akce musí proběhnout na úrovni Evropské unie. Děkuji. Paní Monteiro, prosím, máte slovo na minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré odpoledne, Adino. Já jsem chtěla říct, že jsem velmi potěšena tím, že jste mezi nás dorazila. Chci se věnovat otázce námořní dopravy. Vy jste o ní rovněž hovořila s tím, že mě námořní doprava přivádí k modré ekonomice. A modrá ekonomika, ta sou, souvisí s dopravou a cestovním ruchem. Logistická infrastruktura, přístavy, ale i pobřežní cestovní ruch, ale i uh, výletové lodě. Pokud hovoříme o modré ekonomice, tak v nás zajímá, jestli budoucí komisař bude mít zájem o tuto oblast. Jaké legislativní kroky byste chtěla podniknout v zájmu inteligentního růstu námořní dopravy v této oblasti? Myslíte si, že tato opatření případná by šla koordinovat i s komisařem zodpovědným za oceány a rybolov? prvé řadě musím říci, že je to pro ekonomiku Evropské unie zcela zásadní téma. Námořní doprava a cestovní ruch jsou zatím úspěchem, ovšem dopad na naše životní prostředí je doposud velikým selháním. A dále je zde otázka udržitelnosti dopadu ekonomických činností na kvalitu vod. Pokud bychom se měli zamyslet nad námořními odpady, to znamená znečištění moře plasty, dopad je ohromný. My zde máme v plánu požádat přístavy, aby odebírali odpad, což by mělo být součástí nové směrnice. Já si myslím, že přístavy a lodě se budou muset společně zasadit o zajištění pozitivního účinku na naše vody. Tím, že by přístavy odebíraly odpady, tak my máme takovou představu, že by zde byly dány určité požadavky požadavky kladené na přístavy z hlediska znečišťovatelů, to znamená lodí, které by byly povinny s nimi spolupracovat. Když se nad tím zamyslíme na celosvětové úrovni, jak se chová loď na moři? I to je třeba vyhodnotit, protože to má své dopady v celosvětovém měřítku. Musíme to zvážit proto, abychom mohli vypracovávat kvalitní politiky, aby třeba lodě nevyhazovaly do moře nástroje a nářadí potřebné k rybolovu, protože to má ohromný negativní dopad. Cestovní ruch je navázán na ta oblast eh, dopravy. Cestovní ruch totiž bez dopravy nefunguje a já si myslím, že doprava významně přispívá k rozvoji cestovního ruchu, takže tyto dvě oblasti jsou vzájemně provázané a je třeba je takto i vyhodnocovat. Já vás mohu podpořit v tom, co jste jako výbor navrhovali na adresu paní van der Leyen. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za odpověď. Druhá otázka. Jaká opatření byste chtěla realizovat jako prioritu, pokud jde o pobídky pro členské státy, aby tyto investovali do nástroje Connecting Europe. Dochází totiž k průtahům, dochází k vytváření propastných mezer a my samozřejmě se chceme zasadit o to, aby tyto mezery neexistovaly, zvláště v odlehlých vzdálených oblastech. Jak víte, týká se to oblasti, které jsou vzdálené, eh, velmi vzdálené, často dochází ke geografickým problémům. Zde by právě mohla pomoci Connecting Europe. Jak to zrealizovat, jak přimět Evropu, aby tento nástroj uplatňovala efektivněji. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších hrozeb, co se týče investic. Těch průtahů je zde hodně a to také odrazuje soukromé investory. Je to problematické z hlediska finančních toků, z hlediska investic. Má to své dopady, své zcela zřejmé dopady Když zde hovoříme o dopadech na životního prostředí, vyhodnocení, když zde hovoříme o veřejných zakázkách, tak to má své dopady a to všechno je nutno řešit. My jsme již několik návrhů předložili, což je což nakonec bude nařízení, možná směrnice, ale každopádně chceme provést jakousi optimalizaci. Samozřejmě musíme to vše nejprve vyhodnotit. Já bych ráda hovořila se všemi členskými státy. Například bychom mohli mít jednotný orgán, který by byl zodpovědný za všechny tyto postupy, všechna řízení. Některé členské státy mohou říci, že by mohli do své vlastní zprávy řízení zavést eh, další úroveň a nechtějí třeba si navyšovat byrokraci. Pak je zde otázka dlouhodobosti. Děkuji. Děkuji a paní Daly, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve svých písemných odpovědích jste hodně psala o udržitelné mobilitě a klimatické neutralitě, ale eh, chápu to správně, že eh, pokud jde o letecký sektor, tak vaše dnešní odpovědi jdou trochu jiným směrem. Vy se tak trochu schováváte za kouzelnou hůlku jednotného vzdušného prostoru, jako by to byl všelek a jdete až tak daleko, že říkáte, že potřebujeme více kapacity. Vy říkáte, že přijímáte emisní cíle, ale v podstatě jste vyloučila použití použití daní jakožto způsobu, jak toho dosáhnout. Vy jste řekla, že to musíte proskoumat. Neuvědomujete si, že komise už to proskoumala? Komise vydala zprávu minulý rok, podle které daň z letectví by způsobila eh, eh, dopad v oblasti pracovních míst, tak vy, vy ale říkáte, že podporujete železnici. Ale jak můžete podporovat železnici, když dotujete letectví? Jak si potom mají konkurovat, když nemají daň z paliva, daň z jízdenek, Eh, proč bychom měli například letat letadlem mezi Bruselem a Amsterdamem? Tam by se mělo jezdit vlakem. Na to byste měla odpovědět. A měla byste odpovědět na otázky, které vám byly položeny ohledně závodu ke dnu u práv pracovníků. Nemůžete se schovávat za formulace, jako že to je otázka změn a inovací a tak dále. Protože někteří přepravci zcela záměrně používají špatné smlouvy a ničí tím podmínky. Tak upřímně řečeno, já se rozhodně za nic neskrývám. Já jsem nebyla konkrétnější, protože vím, že vy víte lépe než já, jaké jsou všechny tyto praktiky, které nejsou ideální. A určitě si umíte představit, že tohle všechno se musí řešit a já to samozřejmě jsem ochotná řešit, protože potřebujeme fungující pracovní prostředí, aby letectví mohlo být i nadále úspěšné a e, výhodné, výnosné. Pokud jde o emise, já to řeknu znovu. Principiálně se domnívám, že daně jsou jenom součástí řešení. Neříkám, že vylučuju zdanění. Pokud chcete, můžu se zavázat a říct, že nevyloučím zdanění. Je naprosto zjevné, Eh, a už jsem to říkala, že členské, některé členské státy už uplatňují daň na kerozín. A funguje to. Na kolegiu komisařů o tom budeme diskutovat, protože tohle je důležité rozhodnutí, které bychom případně přijali. Kvůli globálnímu aspektu letectví musíme pamatovat na konkurenceschopnost tohoto sektoru na globální úrovni. Já vím, že někteří lidé by byli raději, kdyby letectví nebylo podporováno nebo kdyby na ně nebyla kladena priorita a kdybychom dali veškeré priority vlakům. Já to naprosto chápu a řekla jsem, že se zavazuji, že se budu soustředit na to, jak rozvíjet vlaky, aby byly cenově dostupnější, protože není potřeba létat letadlem z Bruselu do Amsterdamu. Když se ale podíváte na cenu lístku, tak zjistíte, že ani vlakem to není úplně laciné. Je tedy potřeba najít kombinaci opatření, kterou bychom dosáhli snížení emisí v letectví a taky, jak už jsem řekla, účinnosti paliva a úspory paliva. Proto jsem mluvila o jednotném evropském nebi, protože je potřeba šetřit palivem. Pokud je o účinnost poliva, tak máme e, podnik Clean Sky. E, podívejme se tedy na to, jaké jsou technologické pokroky. E, pak tu máme udržitelné alternativní palivo, daně. To všechno máme na stole, já se nech, za nic nechci schovávat a zavazuji se, že budu pracovat na tom všem. Snižovat emise v letectví a na tom, aby železnice byla atraktivnějším dopravním prostředkem pro osoby i zboží. Já se omlouvám, ale tím úplně neodpovídáte na otázku. Vy říkáte, že nevyloučíte daň, ale to je něco úplně jiného, než pozitivně používat výhody které daně mohou přinést pro politickou změnu v této oblasti. Máme důkazy, vědecké důkazy, které to podporují. V písemném prohlášení hovoříte o tom, že podpoříte revizi směrnice o energetické dani, ale to bude trvat 5-10 let, protože je potřeba jednomyslnost a minimálně člen, 13 členských států nebude ochotných k tomuto opatření. Budete v komisi nějak razit eh, tento multilaterální nebo bilaterální opatření, protože to potřebuje potřebujeme. Potřebuje to klima a potřebuje to i Evropská unie. A to tež platí pro práva pracovníků. To nejsou jenom práva pracovníků. Tady jde o bezpečnost v letectví, což je kritické, má to zásadní dopad. Pokud je personál vyřízený, unavený nebo na eh, prekérních smlouvách, pokud létají nemocní, což by neměli, tak co je ohrožena bezpečnost pasažérů. A tohle aerolinky dělají. Mohla byste to také odsoudit a eh, nazvat to pravým jménem, tedy ne jako vedlejší účinek konkurence, ale že je to záměrné, eh, že jsou to záměrné intriky na znevýhodňování pracovníků. Tak ještě jednou, já řeknu, co jsem už říkala, že když zavedete nějakou daň, tak hrozí, že se zvýší náklady, což se projeví jako zátěž na mobilitu lidí. Lidé mají právo být propojení a svobodně se pohybovat, takže když zavedete daň, tak se ty náklady přenesou na spotřebitele. Peníze půjdou do národních rozpočtů, protože nemáte vůbec žádnou záruku, že tyto peníze by byly používány na zlepšení situaci v sektoru, na zlepšení pra- pod pracovních podmínek, snižování emisí a tak dále, snižování ekologické stopy sektoru. Takže tohle říkám. Musím se na to podívat. Pokud jde o pracovní podmínky v letectví, tak eh, k tomu se mohu zavázat. Nebudu k tomu eh, lhostejná. Já se seznamuji se všemi těmito problémy, o kterých vy jste velice dobře informováni už dlouho a dlouho na nich pracujete. Já se nechci za nic schovávat a pokud učiním závazek, že poskytnu kvalitní řešení, že budu spolupracovat se stakeholdery, že budu spolupracovat s parlamentem, že budu řešit eh, problémy lidí tak, aby byla zachována jejich konektivita, aby měli dostupné ceny, eh, spravedlivou a inkluzivní dopravu, a to i letectví, tak to bude stačit. Takže tak zní můj závazek. Děkuji, pan Faradino, prosím, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem pozorně poslouchal vaši prezentaci a vaše odpovědi Vždycky je těžké mluvit takhle ke konci, kdy už tolik otázek vyčerpali kolegové. Nicméně, chtěl bych říct, že se domnívám, že je potřeba dále rozvést některé zásadní problematiky. Máme tu otázky, jako jsou bariéry pro pasažéry v dopravě, existují různé systémy kupování lístků, které se značně liší. A právě tak práva pasažérů se značně liší podle toho, jestli cestují vlakem, autobusem nebo letadlem. Tyto rozdíly je potřeba odstranit a vytvořit jednolitý systém, který by ulehčil životy cestujících. Je potřeba specifických detailních návrhů. Například absence přímých spojů z mnoha odlehlých regionů, zejména v Jižní Evropě, je velký problém, který znemožňuje občanům rozhodovat se zeleně a často jsou nuceni používat znečišťující dopravní prostředky. Co uděláte proto, aby byl systém atraktivnější, aby byla veřejná doprava atraktivnější a snáze použitelná? Děkuji. Je potřeba motivovat multimodální cestování pasažérů a prodávání jízdenek a digitalizace v různých sektorech, to jsou bariéry pro tento způsob cestování. Musíme tedy intervenovat pomocí modernizačních nástrojů, které máme, a financovat nasazení nových digitálních řešení. Pohybujeme se tedy v sektoru, kde je potřeba pracovat na tom, jak sbírat společná data, jak sdílet informace. Například přesné časy příjezdu vlaků a tím vznikne cestujícím příležitost kupovat multimodální lístky a mít v ně důvěru. Máme všeobecný rámec práv cestujících, ale ten je v podstatě pro každý dopravní prostředek zvlášť. Když cestuje multimodální pasažér a koupil si jízdenky jednotlivě, tak není jasné, jaká práva vlastně v tu chvíli platí. Takže tady je určitě prostor pro další práci na multimodálním cestování aby byla práva cestujících lépe pokryta při přestupu z jednoho dopravního prostředku na jiný. Stále ještě se ta práva cestujících liší u dopravních prostředků a my to musíme pečlivě zvážit, protože například jedna věc je, když jedete autobusem nebo když letíte letadlem. To je druhá věc. Ještě minutu. Děkuji za tuto odpověď. Ale taky bych vám chtěl připomenout, že pokud chcete zjednodušit život cestujícím a zatraktivnit veřejnou dopravu, tak by to mělo velký dopad také na turismus, který je zásadní pro ekonomický růst v Evropě, zejména e, v jižní Evropě. Chtěl bych se zeptat, co hodláte udělat, abyste integrovala e, síť e, TNT Víme, že TNT, včetně námořních, jsou zásadní pro turismus, což už řekla paní předsedkyně. Nemyslíte, že komise by měla spojovat dopravu a cestovní ruch do stejného portfolia? tak je zjevné, že když v Evropském parlamentu existuje výbor pro dopravu a cestovní ruch, tak má parlament lepší pozici k tomu, aby integrovaně řešil dopravu a cestovní ruch. E, jak jsem už říkala, cestovní ruch není bez dopravy možný, což všichni víme, a doprava je velkou příležitostí k růstu turismu. Myslím si, že v budoucí práci komise půjde hodně o dopravu a cestovní ruch. A myslím si, že komisařka pro dopravu by měla učinit tento závazek před Evropským parlamentem. A o těchto tématech se bude diskutovat na kolegiu komisařů. Myslím si, že tomuto portfoliu by pomohlo, kdyby se tato témata dala řešit společně, cestovní ruch a doprava. Děkuji moc krát. Paní Jutta Paulus má slovo na jednu minutu. Členka výboru Envy, vítejte v našem výboru. Dobrý večer, já budu mluvit německy. Myslím si, že je velice dobré, že jste se tak jasně vyslovila protože emise z lodní dopravy by měly být zahrnuty do systému e, obchodu s emisemi. Jistě také víte, že tady můžeme postupovat velice rychle, protože už existuje posouzení dopadu, komise už ho provedla a v tomto posouzení dopadu se pracovalo s cenou ETS, která tehdy platila v té oblasti. Tady neho není moc co dalšího dělat. Pak pak jsou tu ale otázky, které jsou otázky nediskriminace. Abychom neznevýhodňovali naše domácí lodě, mělo by jít o všechny lodě, které připlouvají do evropských přístavů. Ale eh, mělo by to být také cenově. Eh, no, lodní doprava je cenovní, cenově výhodná a v eh, ETS by mělo dojít k určitému nacenění, které se patrně přenese na zákazníka, takže je potřeba, aby se jaksi eh, nenechala lodní doprava zdusit těmi povolenkami ETS. Eh, e Přesto eh, pokládám vám otázku. Pokud se bude ETS věnovat pan komisař Timmermans, budete ho bezvýhradně podporovat? Momentálně víme jednu věc, kterou musíme udělat. A to je zahrnout námořní dopravu do systému ETS. Já si myslím, že to je možné a myslím si, že máme velice dobrou zkušenosti, velice dobré zkušenosti se zavedením ETS v dalších sektorech. A víme, že je potřeba, aby to fungovalo co nejhladčeji protože příliš vysoká cena emisních povolenek by nefungovala. Tohle je primárně úkol eh, pana Timmermanse, toto navrhnout v rámci klimatických akcí. Takže je otázka, jak to bude fungovat přesně, ale je samozřejmě na nás, eh, komisi a Evropském parlamentu, abychom to definovali tak, aby to fungovalo. U ostatních sektorů ETS byly potřeba intervence, aby to fungovalo, a to proto, že cena e, neplnila svůj účel. Já tady v tuto chvíli nemohu předvídat, jak ta opatření přesně budou vypadat, jenom říkám, že se zavazují a všichni bychom se měli společně zavázat, že zřídíme takovýto nástroj, který bude snižovat emise v lodní dopravě. Děkuji za tuto odpověď. Vy jste v té poslední větě už narazila na to, že potřebujeme nástroj, který by skutečně snižoval emise. V, v Mission Letter jste, se hovoří také o alternativních palivech jakožto možnosti. Teď ale zatím zmiňujete pouze LNG, tedy tekutý zemní plyn což ale není palivo, kterým bychom snižovali emise, protože to je pořád jenom fosilní palivo, za prvé. A za druhé je potřeba si uvědomit, že emise metanu eh, s budou potom mnohem větší a mají větší skleníkový efekt a potom ani z hlediska energetické účinnosti to není ideální. Takže proto se ptám, proč zmiňujete zrovna tohle palivo a ne skutečně dekarbonizovaná paliva respektive eh, jak chcete podporovat vývoj efektivnějších paliv. Já si myslím, že eh, námořní doprava je pro mě velká výzva. Eh, já mám zkušenosti s ostatními sektory, ale v této oblasti se stále ještě učím. Z principu myslím, že bychom měli proskoumat všechno a snažit se povzbuzovat pomocí pobídek nebo dalších tržních opatření používání udržitelnějších paliv. A v námořním sektoru, pokud tomu správně rozumím, není tak jednoduché to od základu změnit a těch řešení není k dispozici tolik. Víme ale, že probíhají určité vývoje a já bych se zavázala k tomu, že podpořím ty, které jsou udržitelnější a životaschopnější v tuto chvíli. A podporovat nový technologický vývoj a nové výzkumné programy. A že bychom postupovali tímto způsobem. Já jsem zmínila LNG, protože to by se velice snadno používalo A existují udržitelná biopaliva, která se dají používat. Důležité je ale, abychom se posunuli tímto směrem. A velice se mi líbí koncept zelené lodi. Myslím si, že na konceptu zelené lodi se dá pracovat integrovaněji a holističtěji eh, i eh, se zahrnutím paliv a dalších eh, faktorů, aby budoucí lodě byly klimaticky neutrální. Děkuji vám moc krát. Pan Etienne má slovo na jednu minutu, prosím. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážná paní Valán. Sedím za vámi, sedím zde. Rád bych u Single European Sky trošku ještě doplnil tu otázku. Koordinátorka se mm, o tom je zmínila, ale přece jenom trošku podrobněji do detailu. Já si myslím, že máme nyní možnost zúročit celou tuto záležitost, um, ty návrhy um, legislativy v této oblasti, pokud jde o místo předsedkyni, tak jak to předložila a využít to v rámci toho druhého failu. A potom jsou to drony a nepilotované letadla. Myslíte si, že bychom měli využít výhody v této oblasti a být takovým pionýrem, průkopníkem? Máte nějaký časový harmonogram v této oblasti? Nemyslím, a potom PNR data. Někteří navrhují, aby to bylo i u lodí, i u železnice k dispozici. Proto bych se rád zeptal, co vy osobně si o tom myslíte, zda by to bylo dobré, abychom rozšířili PNR data na ostatní typy dopravy, nejenom na letectví. Děkujeme, paní Valéan. Já si myslím, že práce, která zde byla odvedena, je opravdu kvalitní, dobrá. My se musíme snažit, aby došlo k přijetí této legislativy a to co nejdříve. Já věřím a doufám, že politický rozvoj, politický postup nám umožní, abychom měli Single European Pass skutečně funkční a aby jsme to přijali. A teď ta druhá otázka. Drony, drony, mhm, drony, dobře. Já jsem ráda, že zde máme již bezpečný rámec, který pokrývá tuto problematiku, to je důležité a budou to takové standardy, které vytvoříme i pro další trhy na světě. Ano, já si myslím, že je dobré využívat drony, ale ne za jakýchkoliv okolností, za každou cenu musí zde být normy, dopravy, bezpečnosti, standardy bezpečnosti, které se musí aplikovat a taková, aby se to stalo součástí nových eh, mobilních prostředků v městských prostředcích, dodávka služeb a tak dále. <clears throat> Já samozřejmě budu velice bedlivě sledovat, jaké typy produktů umístíme na trhy, budu sledovat tento trh, jsou to nové myšlenky, nové business modely a pokud budou bezpečné, proč ne? A data PNR. To je propojené s bezpečností dopravy. U letectví to již máme k dispozici se Spojenými státy a s Kanadou. Myslím, že to funguje. Dobře, budeme zanedlouho hodnotit fungování tohoto systému a nemyslím si ale, že bych byla nakloněna Eh, i u jiných typů dopravy. To si myslím, že ty specifika například u železnice jsou konkrétně jiná. Ovšem pokud jde o spolupráci s třetími stranami, subjekty, být aktivní v této oblasti eh, s ohledem na vyšší bezpečnost vlaků, jinak lidé ztratí důvěru v tuto oblast. No a my musíme prostě hlavně především podporovat tento typ dopravy na železnici. Takže prosím, ještě máte možnost na jednu minutku, děkuji. Pokud jde o Single European Sky, my zde máme z roku 2014 starý návrh, můžeme ten starý text, sice ho máme k dispozici, ale je to prostě velice starý text. Takže zopakuji otázku. Takže využít toho, co již máme k dispozici, preferujete to, je jednoduchá procedura, krátká procedura, implementovat ty technické aspekty se, eh, společného podniku Cezar, nebo eh, ten návrh těch, eh, té pracovní skupiny, která navrhuje hloubkovou diskuzi ohledně regulace Single European Sky. A druhá otázka u těch dronů ještě. Dodržíte časový harmonogram pro navržený pro novou legislativu pro drony? Tak nyní, nyní jsem to už pochopila lépe, tu vaši otázku ohledně single European Sky. Jistě, ano, když už máme to, co máme k dispozici, to bychom měli využít, potřebujeme implementovat, implementovat tuto eh, problematiku co nejdříve, ztrácíme čas, protože environmentální stopa, emisní stopa prostě zde existuje a stávající systém není efektivní, čili musíme využít všechno, co máme k dispozici již nyní. To je samozřejmě zapotřebí. U dronů, teď se omlouvám, eh, jak to bylo u těch dronů? Víte, to jsou takové podrobnosti, které znáte vy a já ne. Ovšem já samozřejmě obecně mohu říci, že se budu snažit dodržet harmonogram, protože to je vždycky pozitivní dodržet ty časové lhuty. Děkujeme a v poslední. řadě pane Márinesku, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Velán, děkujeme za vaše odpovědi. Vy jste se správně zmínila o tom, že sociální aspekt je nesmírně důležitý v aktivitách a činnostech všech oblastí dopravy, samozřejmě letectví rovněž EASA, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, se má věnovat i právě těmto sociálním aspektům. Měla by nad nimi bdít a proto se chci zeptat, za spolu, budete spolupracovat s EASO na zavedení určitých konkrétních pravidel, pokud jde o certifikáty v rámci sekundární legislativy, aby došlo k zavedení těchto sociálních aspektů, které by mohly zvýšit bezpečnost i v rámci těchto certifikačních postupů. Pane Marinesku. Já skutečně nejsem takový odborník na letectví jako vy, nebo jiní kolegové, kteří mi položili tuto otázku, tyto otázky. ELSA, agentura ELSA, samozřejmě je zodpovědná i za sociální aspekty v tomto oboru, v tomto sektoru a vaše otázka, ano, odpověď zní, budu samozřejmě s nima spolupracovat, aby ty sociální aspekty byly zahrnuty do toho postupu certifikace. Rovněž děkuji vám. A druhá otázka. Finance. Finance jsou vždycky nesmírně důležité. My můžeme se sice zavázat, že uděláme to či ono v oblasti dopravy, ovšem ani vy, ani parlament, ani členské státy to nemohou udělat bez dostatečných financí. Na základě smutných zkušeností z před pěti let, kde Evropská rada snížila rozpočet celkový, největší škrty byly v rámci CEF, to si jistě pamatujete. Dvě otázky. Využijete veškerých svých pravomocí jakožto členka kolegia pro uplatnění VETA těchto škrtů v rámci nástroje CEF a zda podporujete stanovisko parlamentu. Tam, je, tam jsou ty 4 miliardy, dokonce více, než navrhuje komise. Já si myslím, že každý komisář bude bojovat za svůj rozpočet, ale především u nástroje CEF. Já jsem byla nesmírně smutná, když rada snížila nebo seškrtala tu obálku ve stávajícím víceletém finančním rámci pro nástroj CEF, ale zároveň si myslím, že ta do, dobrá práce, kterou odvedl tento nástroj, ty kvalitní projekty, to členské státy akceptují a to prostě jsou osvědčené takové ty úspěšné příklady aplikací a myslím si, že tentokrát ty prostředky pro nástrojce proto podpoří i rada budu žádat, budu samozřejmě prosazovat stanovisko parlamentu, protože potřebujeme tolik dalších projektů, další finance pro tyto projekty, především ty výzvy, které před námi stojí, inteligentnější, udržitelnější, dopravní sektor. Tam prostě potřebuje maximum finančních prostředků, dále jsou to kohezní prostředky a zároveň je to i ta vojenská mobilita, o které jsme hovořili. Tale finance v rámci horizontu 2020, horizontu Europe, ty tam rovněž budu bránit tyto finanční prostředky a finance, protože potřebujeme investice v této oblasti. Samozřejmě, kdekoliv bude možné, tak se budu snažit maximalizovat finance, které jsou k dispozici. Děkuji vám. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme se dostali na závěr našeho dnešního slyšení otázek, které byly položeny ráda bych po děkovala všem poslancům a poslankyni za velice pertinentní otázky a za to, že jste skutečně respektovali čas, čili můžeme si zatleskat a ještě předtím, než skončíme úplně naše slyšení, tak pokud si paní Valán přeje, mohla by ještě na závěr vystoupit s krátkým prohlášením, ne delším než pěti minut. Máte-li zájem, paní eh, Valán, můžete. Takže prosím, dávám vám slova, ale skutečně maximálně pět minutek. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, milí kolegové, kolegyně, za to, že jste um, tady se mnou byli dneska, za všechny otázky, všechny argumenty, které zde zazněly. Já si nesmírně vážím toho, že sektor dopravy je takovou rodinou. Zajímáte se o mnoho oblastí, mnoho sektorů, které by znamenaly férovější, inkluzivnější udržitelnější, inteligentnější dopravu, zlepšení podmínek pracovních lidí, kteří tam buď pracují, nebo, nebo i těch, kteří využívají dopravní prostředky. Já se k tomu zavazuji a já samozřejmě chápu obrovskou složitost celého tématu, potřeb, které to vyvolává. Je to nesmírně složité, my musíme dát hlavy dohromady, sehnat finanční prostředky, abychom podpořili všechny tyto projekty a především musíme postupovat inteligentně, šikovně, nic nevylučovat, nevymezovat, abychom vytvořili integrovaný komplexní sektor pokrytí potřeb celého tohoto sektoru. Samozřejmě železnice je zásadní, tomu, k tomu se zavazují, to je zásadní, tam musíme využít veškerých našich nových myšlenek, zručností, dovedností a nástrojů, abychom podporovali právě železnici jakožto udržitelný udržitelnou dopravu. Ráda bych podpořila všechny, kteří budou součástí tohoto procesu. Na nikoho nebudeme zapomínat, nikoho nebudeme vylučovat, všechny typy dopravy, naše občany ve vzdálených, nejvzdálenějších oblastech a tak dále. To vš- k tomu všemu se zavazuji. to jsem se snažila vám i říci v průběhu dnešního slyšení. Vy máte obrovské hluboké znalosti o tomto sektoru a já se omlouvám, pokud mé odpovědi nebyly dostatečně komplexní a složité. Vy už znáte od A do Z tento sektor, já začínám. Jediné, co vám mohu slíbit, je, že velice rychle se budu učit a že společně s vámi budu hledat správná řešení na všechny problémy a potřeby celého tohoto sektoru. Ještě jednou děkuji za to, že jste tady se mnou dneska byli a děkuji a věřím, že budeme spolupracovat takovým způsobem, jakým jsme spolupracovali do posud. Děkuji vám. Merci beaucoup. Ještě jednou děkujeme, paní Valán, říká paní předsedající, a tím končíme dnešní slyšení. Děkuji vám všem poslancům, poslankyním za otázky. Děkujeme paní Valeán, designované komisarce za oblast dopravy, za její odpovědi, obecné orientace, písemné odpovědi pro tuto problematiku. Děkuji samozřejmě předsedům všech výborů i novinářům a v 16 hodin se uvidíme na, ve druhém patře budeme tam mít schůzku s výborem IMKO a koordinátorům a předsedům připomínám, že hodnotící schůzka proběhne v 16.30 a proběhne to za zavřenými dveřmi. Končím dnešní slyšení. Děkuji vám.